Proszę Państwa, możemy rozpocząć. Dámy a pánové, můžeme eh, zahájit třetí část eh, našeho výboru a začneme hlasováním a bude to lesnická strategie, přičemž eh, nejlepší bude, když dáme na začátek slovo paní zpravodajce Kestingerové. Posel Kostinger, prosím o navázání do té diskusí včera. Tak prosím, e, abyste navázala na to debatu e, z dneška a z včerejška. Děkuji, pane předsedo. My jsme dnes dopoledne debatovali na toto téma a já děkuji koordinátorovi za sociální demokraty Pavlovi de Castrovi. Myslím, že jsme se už zhodli na slušném výsledku. Socialistická skupina se vzedala nároku na odložení hlasování. Já tady mám tři ještě doplňky. Ke kompromisu 7 eh, tam je pozměňující návrh 100 37, eh, který nepatří do toho kompromisu, takže hlasujeme kompromis 7 a poté zvlášť eh, pozměňovací návrh 137 a totéž se týká kompromisu 20a. I tady je změna a sice pozměňovací návrh 316, o kterém se bude hlasovat. Eh, poněvadž on nepatří do toho kompromisu 20a a já e, předpokládám, že pan e, předseda na to na vhodném místě upozorní. A já bych chtěla poděkovat všem konstruktivním kolegům a kolegyním, kteří pracovali na této strategii a já jsem přesvědčena, že musíme e, tento sektor nadále podporovat, poněvadž máme v Evropě biodiverzitu a spoustu dalších faktorů, eh, což vede k tomu, že šanci to všechno zachovat máme v Evropě pouze současně. Ta dohoda chvíli trvala, eh, poněvadž přece jenom ten rozpěl názorů byl velmi široký a já jsem to trošku podcenila. Eh, já jsem možná to nestačila úplně, úplně tedy eh, zastřešit, protože je to možná také tím, že někteří eh, kolegové nejsou ještě zcela zvyklí na způsob práce parlamentu. Takže já myslím, že se nám tady podaří eh, zaujmout tedy opravdu silnou pozici ve výboru a poté i v parlamentu. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji vám za mm, tyto myšlenky. Dobře, takže eh, k tomu se dostaneme. Ještě paní poslankyně Santra. Yo eh, Já bych chtěla zde zachovat druhou část mého návrhu 132, protože to se neodráží úplně v sedmém kompromisu. Proto bych chtěla předložit ústní návrh, jako ústní návrh, můj pozměňovací návrh 132. Proszę pamiętać i też zgłosić tak eh, prosím, abyste to připomněla ve vhodném okamžiku. Ano? Přechodíme do hlasování. Začneme tady hlasovat. Kompromisy eh, se budou hlasovat elektronicky. No a jinak na přání nebo v případě nejasnosti. Stwierdzenia wyniku głosowania. Přechodíme do poprawki. Takže pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Děkuji zamítnuto. 70 3. Kde pro? Proti? Děkuji, zamítnuto. 74, 5 a 7. Kdo je pro? Děkuji, proti. Zamítnuto, ale myslím, že to prověříme. Zamítnuto, dobře, tak neprověříme. Dobře, takže přece jenom eh, tyto tři pozměňovací návrhy elektronicky zahajují hlasování. Děkuji, končím hlasování. Aha, přebývá nám jedna, jeden hlas e, eh, sociální demokratů. Takže ještě jednou opakujeme hlasování k těmto třem posunacím návrhům. Zahajuji toto hlasování. Končím toto hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh sedmdesát osm. Pan poslanec Branan k tomu má ústní dodatek. My, my k 78. máme návrh, aby se eh, se tam eh, vložilo slovo environment, životní prostředí, tak abychom tam měli pro eh, lesnictví, pro ekonomiku a životní prostředí. Takže je někdo proti, pokud by byly tři hlasy proti, tak to nevím. Takže kolik je nás, nás proti? Dobře, čili budeme takže tři si nepřejí tato ústní eh, úpravu, takže, takže to zůstává v původním změní. Takže nyní hlasujeme o 78. Bude pro, proti, schváleno. A nyní kompromis číslo jedna Zahajuji elektronické hlasování ke kompromisu číslo jedna. Děkuji, končím hlasování. Schváleno. A nyní pozměňovací návrh 91. Pro. Děkuji. Proti. Schváleno. 95. Kdo je pro? Děkuji. Proti Zamítnuto. 96. Kdo je pro? Děkuji proti. E, přijato. Nyní kompromis číslo 2. Zahajuji hlasování elektronicky. Končím hlasování. E, schválen. Nyní kompromis číslo 3. Zahajuji hlasování k kompromisu 3. Končím hlasování. Schváleno. A nyní 152. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zamítnuto. 180. Kdo je pro? Děkuji proti. Zamítnuto. Prověřit. Prověříme, zahajuje hlasování pozměňovací návrh 180. Končím hlasování. Schváleno. 309. Kdo je pro? Děkuji proti. Schváleno eh, stejným, stejnou většinou. Nyní 110, kdo je pro? Děkuji proti. Schváleno. 111, to je pro. Proti. Prověříme, zahájí hlasování. Končím hlasování. A je zamítnuta většinou dvou hlasů. Nyní 112. Kdo je pro 112? Děkuji. Proti? Schváleno. Nyní 113. Kdo je pro? Děkuji proti. Schváleno. 114, kdo je pro? Proti? E, zamítnuto. 115, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto, děkuji vám. Nyní 116, a pardon, ta odpadá. A nyní kompromis číslo čtyři Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji, schváleno. Nyní N... kompromis 5. Nyní kompromis 5, prosím. Kdo je pro? A pardon, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Kompromis schválen. Nyní číslo 18 od Envy. Se omlouvám, návrh 15. Tam jsme měli mít oddělené hlasování, ne? 15, Envy. Přechodíme, přechodíme do popravky 18. Eh, pozdělací návrh 18 nyní. Kdo je pro? Kdo je pro osmnáctku? Děkuji, kdo je proti? Zamítnuto. Nyní Envy. Tak ještě ček. Eh, osmnáctka. Zahájí hlasování. Děkuji, končím hlasování. Zamítnuto. Hlasujeme o NV 20, první část, to je pro. 20, to je pro, první část, kdo je proti. Schváleno. Druhá část dvacítky, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Chcete to prověřit? Dobře, takže prověříme. Eh, druhá část dvacítky. Eh, zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 241. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. NV21 pro. Děkuji. Proti. Přijato. NV23, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 6. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. Děkuji, schváleno. A nyní kompromis číslo 7. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Kompromis je schválen. A nyní 137. Ano, to, o té jsme hovořili. Kdo je pro 137? Děkuji. Proti? Schváleno. Nyní ITRE 19. Kdo je pro? Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti. A je to schváleno. Nyní 250. Kdo je pro? Kdo je proti? To musíme prověřit. Zahajuji elektronické hlasování. Děkuji, končím hlasování. Zamítnuto. Ale poměrně malou eh, většinou. Nyní 196. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Nyní 251. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Přijato. Envy 35. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Schváleno. Nyní kompromis číslo 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní 243. Pan kdo je pro? Děkuji, proti? Schváleno. Nyní 260. Kdo je pro? proti, zamítnut to zdá se, ale prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto rozdělem dvou hlasů. Kompromis 9a. Kompromis 9a. Končím hlasování. Schváleno. A nyní 9b zahajuji hlasování. Tak ještě jednou. E, teď 9b zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato nyní 132. Ne, moment, pardon. 139. Pozměňovací návrh 139. Eh, tak eh, já se omlouvám. Eh, přece jenom musíme hlasovat 132. Kdo je, prosím, pro? Pane Aňo, pane Eh, Přece vy jste řekl 132, ale eh, pak jste nežádal, abychom hlasovali. Takže můžete prosím vyjasnit, hlasujeme o obou nebo jenom o jednom? Já se omlouvám. Eh, teď jsem řekl, že se vracíme k pozměňovací návrh 132 a Eh, tak teď eh, tady nemáme jasno. Můžete nám to vysvětlit, paní Kostinger? Jenom stručně. Velice stručně teď hlasujeme o 139. Eh, 132, ten již je v rámci kompromisu 7, takže o tom již nemusíme hlasovat. Nyní hlasujeme o 139. Já jsem předložila ústní pozměňovací návrh a to je zachovat můj pozměňovací návrh 132, o něm hlasovat. Jaśnienie. Poprawka ta upada, jeśli jest... Tento návrh eh, odpadá, poněvadž je pokryt kompromisem číslo 7, což jsem řekl na začátku. Tato, tento pozměňovací návrh je eh, části kompromisu 7. Ale jestliže máte ústní pozměňovací návrh, tak teď se musím zeptat, eh, kdo je proti tomu, aby zde byl ústní změna jsou tři lidé proti, takže ústní změna se nemůže uskutečnit. Jak jsem eh, to na začátku řekl, a paní zpravodajka to potvrdila, 132 je obsažena v kompromisu číslo 7. Takže budeme přecházet nyní o, k bodu 139 a ptám se, kdo je pro pozměňovací návrh 139. Děkuji, proti. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 8 eh, 2 kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Nyní 100, pardon, chviličku, 45. 45. Kdo je pro 45? Děkuji, proti. Takže to nám odpadá nyní 159. Kdo je pro? Děkuji, proti? Odmítnuto. Chcete to prověřit? Dobře, 159, ověření zahají hlasování. Končím hlasování. Děkuji, zamítnuto. Nyní 357. Kdo je pro? Děkuji, proti? Zamítnuto. Nyní kompromis 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Kompromis je schválen na nyní 158. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Odmítnuto. Nyní 248. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Nyní kompromis 11. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Děkuji. Nyní 124. Pardon, ten odpadá, čili 242. Kdo je pro? Kdo je proti? To musíme prověřit. Zahajuji hlasování o 242. Končím hlasování. Ano, zamítnuto. Není kompromis číslo 12. Kdo je pro 12, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji, schváleno. Nyní Envy 19. A což je to tež jako i 4. E kdo je tedy pro, proti? Schváleno. 143. část, kdo je pro? Děkuji. Proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 182. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Schváleno. Nyní 263. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zamítnuto. 192 pro. Kdo je proti? Zamítnuto. Nyní 195. Kdo je proti? Zamítnut to zdá se, ale nevím, neviděl jsem socialisty, takže pro jistotu to prověříme. Takže to. Nyní 196, první část. První část 196, kdo je pro? Je to tak je to druhá část, nikoli první. Kdo je 196, druhá část? Kdo je pro? Děkuji, proti? Schváleno. 197 nyní, kdo je pro? Kdo je proti? To musíme prověřit. 197. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A to je zamítnuto. 198 nyní. Končím hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 319, to je pro. Kdo je proti? Zamítnuto. 320, to je pro. Schváleno. Nyní kompromis 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní 213. 213, kdo je pro? Proti? Schváleno. Nyní 214, kdo je pro? Kdo je proti? schválíme, ne, tedy prověříme, závěr hlasování, končím hlasování, prosím, eh, zvedejte řádně ruce. Dobře, děkuji. 215. Kdo je pro? Kdo je proti? nyní eh, nyní 216, 217. Kdo je pro tyto dva pozměňovací návrhy? Kdo je proti? Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. schváleno. To, jako, to je jenom rozdíl tří hlasů, to se špatně eh, poznává jenom zákem. Kompromis 14. Zahojí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní Envy 38. Kdo je pro? Envy 38. Kdo je pro? Děkuji, proti. Schváleno. Ale možná to prověříme. Zahajuji hlasování. 38. Končím hlasování. A opět odmítnuto rozdělem tří hlasů. 234, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 236, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Nyní 237, kdo je pro? Proti? Zamítnuto nyní 238, kdo je pro? Děkuji proti, schváleno. 239, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Prověříme zahajuji hlasování. 239 zahajuji hlasování. Končím hlasování. zamítnuto rozdílem příhlasu. 240, 242 je pro, proti, zamítnuto. NV4, kdo je pro? Schváleno, děkuji. Poslanecí návrh 246, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 247. Kdo je pro? Děkuji, proti? Zamítnuto. Kompromis 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní desítka ITRE. Kde pro? Děkuji. Proti? Schváleno. nv 25 ITRE 13, to je pro. Schváleno. Děkuji. ITRE 14, to je pro. Schváleno. 245, kdo je pro? 245 tak 235 odpadá. 331. Kdo je pro 331? Děkuji, proti? Zamítnuto. Kompromis 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní kompromis 17. Kdo je pro, eh, kdo je pro kompromis 17? Omlouvám se, zahajuji hlasování. Kompromis 17. Končím hlasování. Schváleno. Nyní pozměňovací návrh 273. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní 46 envy. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 277 pro? Děkuji. Proti? Schváleno. Dvěstě sedmdesát osm. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Nyní osmdesát. Kdo je pro? Děkuji, schváleno. Dvěstě osmdesát jedna. kdo je pro? Děkuji, proti? Schváleno. Nyní kompromis 18. Kdo je eh, tedy zahájí hlasování? Končím hlasování. Schváleno nyní Envy 44. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Schváleno. Nyní 140 Dva druhá část, je pro. Přijato nyní 259 na dvě části. První část to je pro. Děkuji, schváleno. Druhá část to je pro. Proti. Druhá část prověříme elektronicky zájmy toto hlasování. Končím toto hlasování. Zamítnuto rozdílem jednoho hlasu. Nyní kompromis číslo 19. zahajuje hlasování. Končím hlasování. schváleno. Nyní Envy 40. Kdo je pro NV 40? Děkuji, schváleno. Nyní kompromis E 20 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno a Nyní Envy 6 Kdo je pro? Envy 6 Děkuji. Kdo je proti? Proti, prosím. Eh, řekl bych, že eh, ano, tak eh, musíme to prověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. schválen rozdílem dvou hlasů. Nyní NV22. Kdo je pro? Děkuji proti. Tak to musíme prověřit. Zahajuji hlasování NV22. Končím hlasování. Zamítnuto. Kdo je pro 28? Děkuji proti zamítnuto. NV36 je pro, proti, zamítnuto. NV42, kdo je pro? Schváleno. 156, kdo je pro? Kdo je proti? Sva, eh, zamítnuto. 164 pro, proti, zamítnuto. Chcete prověřit? Dobrá, prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dobře. 170. A samozřejmě končím toto hlasování a přecházíme na 179. Kdo je pro? Děkuji proti. Zamítnuto. Nyní 307. Takže chcete to prověřit. 179. Zahajuji hlasování. 179. Děkuji. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní pozvací návrh 307, kdo je pro? Děkuji, schváleno. Nyní NV24, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti. Schváleno. Nyní zahajuji hlasování kompromis 21. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Nyní 127. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Nyní 191. Kdo je pro? Kdo je proti? Nyní 316. Kdo je pro? Ano. Kdo je proti? Prověříme. Zahajuji hlasování. 316 eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže kompromis 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní 153. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 203, 204. Kdo je pro? Takže kdo je proti? Schváleno 317. Kdo je pro 317, proti děkuji schváleno. A nyní přecházíme na 23. zahájí hlasování. Končím hlasování. Kompromis schválen. A nyní NV 14. Kdo je pro? Děkuji. Schváleno. Nyní 321. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Dobrá, prověříme 321 závěr hlasování. Končím hlasování. Dvacet čtyři, děkuji. Tedy kompromis 24 závěr hlasování. Končím hlasování. Nyní 343. To je eh, od pana poslance Tarabele. Kdo je pro? Děkuji, schváleno. A dále se nehlasuje teďka, takže kompromis 25, pan Nojčo, paní Nojčo. Eh, kdybyste dovolili ústní pozměňovací návrh, tak prosím, zkuste mi to schválit. Nyní k tomu kompromisu 339. Proszę komentář paní panią zpravozdravce. Prosím, aby se vyjádřila paní zpravodajka. My hlasujeme o pozměňovacím návrhu 334. Nehlasujeme. Pozmě, ústní pozměňovací návrh. Teď jsme u 334. O, tom o tom pozměňovacím návrhu nehlasujeme. Paní eh, se, se mm, hlásila k jinému, k špatnému návrhu. Před příštím kompromisem jsem se hlásila, že v rámci příštího kompromisu mám ústní pozměňovací eh, návrh. To bylo přesně to správné místo, paní Kestingera. No dobře, budeme hlasovat o tom pozměňovacím návrhu, o tom ústním chceme přijmout ten kompromis. Pokud přijmeme kompromis 25, pak budeme přecházet dále ke kompromisu 26. A teď je otázka, jestli je eh, možné to eh, vzít v úvahu. Paní poslankyně říká, že ne. Takže nyní zahojí hlasování o kompromisu 25. Končím hlasování. Ano, končím. Schváleno. Můžeme přejít ke kompromisu 36. Čili tam jsou eh, dobře, Za to není jistá, že 26. Zahajuji hlasování 26, kompromis. Děkuji, končím hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní kompromis 27. Zahajuji hlasování. 27. Kompromis. Končím hlasování. Kompromis je schválen. Nyní pozměňovací návrh 358. Kdo je pro? Děkuji, schváleno. Nyní přecházíme k pozměňovacímu návrhu číslo 2, to je v úvodním ustanovení, kdo je pro, proti, e, zamítnuto. Nyní 3, 4 a 5 současně, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Šestka, kdo je pro, chcete prověřit. Takže 3, 4, 5 budeme nyní hlasovat Končím hlasování. Schváleno. Posměňovací návrh číslo 6. Kdo je pro? Kdo je pro šestku? Ano, většina, takže schváleno. Nyní poslanecí návrh číslo 7, pan poslanec Starabela, kdo je pro, kdo je proti, Zamítnuto. Škoda. Ale to jste hlasoval proti svému návrhu, pane Tarabilo. E, číslo 8. Prověřit to chcete. Dobře, takže sedmičku prověříme. Zahájí hlasování. E, e, protože pan Tarabila hlasoval asi jinak, než chtěl. Končím hlasování. zajímavé situace tady máme, ano. Takže blahopřeji, pane poslanče. Osmička, kdo je pro? Schváleno, děkuji vám. 9 a 12, kdo je pro, proti, zamítnuto. Desítka, kdo je pro, proti, zamítnuto. Chcete prověřit? tak přecházíme. Dobře, prověříme desítku, jestliže si to tedy přejete. Budiš zahájí hlasování. Desítka. Končím hlasování. Svahleno. Děkuji, blahopřeji. Jedenáctka. Kdo je pro? proti, zamítnuto. Nyní eh, bod číslo 13, kdo je pro, proti, prověříme závěr hlasování o 13. To skutečně musíme prověřit. Děkuji, končím hlasování. Zamítnuto. 15. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Nyní 16. Kdo je pro? Proti? Prověříme 16. závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní sedmnáctka. Kdo je pro sedmnáct? Proti? Zamítnuto. Osmnáct. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Nyní dvacítka. Kdo je pro? Děkuji. Schváleno. Ne? Dobře. Tak ještě jednou. Dvacítka. Kdo je pro? Opakujeme hlasování. Dvacítka. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 21. Kdo je pro? Děkuji. Schváleno 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Musíme prověřit. Ano, 22 prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bohužel. Posměvací návrh 23. Kdo je pro 23? Kdo je proti? Schváleno. Chcete prověřit? Dobře. Zahajuji hlasování. 23. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 24, kde pro? Schváleno. 25, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 26, kdo je pro? Děkuji, schváleno. Pozměňovací návrh 27, kdo je pro? Děkuji, schváleno. 28, kdo je pro? Tak, pardon, 30. Budeme hlasovat 30, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Dobře, prověříme 30. Končím hlasování. Přijato. No, já jsem se taky spletl. Nyní 31. Pana Tarabely, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Chcete prověřit? 32. Takže kdo je pro? Ano, děkuji, schváleno. 33. Ehm, kdo je pro? Proti? Tak ne, nechcete? Teď Takže Sekretariát říká, že máme hlasovat 33. Kdo je pro 33? Děkuji proti. Zamítnuto. Nyní 35. Kdo je pro? Děkuji proti. Prověříme 35 zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 36. Kdo je pro? Děkuji, schváleno. 37. Kdo je pro? Schváleno. Nyní 38. Takže ne 38, ale 62. Kdo je pro? Kdo je proti? A zamítnuto. Kompromis 28 zahájí hlasování. Končím hlasování. Nyní poslanec 41, kdo je pro? proti, e, zamítnuto. 42, kdo je pro? Děkuji, schváleno. 43, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Nyní 47 pro. Děkuji, proti. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 49, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 50, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 51 pro, pro sváleno. 54 54 kdo je pro? Děkuji proti. Zamítnuto. 55 kdo je pro? Proti zamítnuto. Dobrá, prověříme 55, za hlasování. Děkuji, schváleno. Nyní eh, kompromis 29. Zahajuji hlasování. Schváleno. E, Tady končím hlasování a schváleno. Nyní kompromis 57, kdo je pro. Děkuji, schváleno. Nyní 61, kdo je pro. Proti. Prověříme 61. Zahajuji hlasování. Ano, prosím. Eh, mohli by eh, zelení eh, se u... Um, um, já jsem slyšel, tedy překladu do angličtiny zaznělo 51, ale my jsme měli u 61, takže jak to je? Máte pravdu. Otwieram głosowanie nad punktem, nad poprawką 61. Otwieram głosowanie. Zahajuji hlasování 61. Kończymy hlasování. A je to zamítnuto. A teď budeme hlasovat o takto upravené zprávě. Zahajuji toto hlasování. Hlasujeme. A nyní uzavírám toto hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Blahopřejeme paní zpravodajce. Nyní se ptám, jestli paní zpravodajka chce něco říci. Děkuji. Já jsem velice ráda, že hlasování dopadlo tak jasně. Problém a ještě možná eh, na vysvětlení, protože tady je mnoho nových kolegů. Pokud budeme hlasovat o každém jednotlivé eh, pozměňovacím návrhu ve zprávě, která není legislativní, tak je to nesmysl, nesrozumitelné. Mnoho kolegů dali e, návrhy k bodu, které vůbec s tím bodem nesouvisí, takže se nám podařilo díky um, pracovníkům sekretariátu a v našem byru um, um, najít dobré kompromisy a schválit čitelný text. Um, děkuji a doufám, že v budoucnu budeme i nadále takto pozitivně pracovat. Děkuji. Ich möchte gerne Schatten jako stínová zpravodajka chci, chci říci také několik slov. Bylo dobře, že ty kompromisy byly tak jasně přijaty. My jsme na začátku eh, projevovali dobrou spolupráci, bylo jasné, že věci eh, se jdeme společnou cestou, můžeme najít řešení. Také se ale překvapivě ukázalo, že stále byly uh, hlasování, kde, které, byly, které tedy návrhy, které nebyly v těch kompromisích, byly velice sporné, takže prosím o vysvětlení, proč to bylo tak obtížné, ty, ty odvodnění na úvod. E, ty nepřím, já tady kompromisy ukazují, jak sporné to bylo. Myslím, že nebylo správné, paní Kristin, že jste v oblasti životního prostředí brala málo ohledu na ty ostatní a zpracovala jste jenom části své práce a přenechala jiným e, části týkající se životního prostředí. A to jsem e, to věc neposloušela a považovala jsem za důležité to tady říci. Děkuji velice. Pane předsedo, já bych chtěla upozornit ještě eh, před, eh, na tuto věc předtím a chtěla bych upozornit na havárii letadla dnes dopoledne, zatímco jsme mi zasedali a mm, eh, bylo tam více než 100 Němců a více než 400 Španělů, kteří zahynuli eh, při nehodě German Wings, eh, letěli z eh, Barcelony do Düsseldorfu, asi to již víte, tak já jsem chtěla skutečně na to upozornit, protože to je hodně Evropanů a hodně jejich bližních, kteří jsou tímto dotčeni, takže bych ráda, abychom zde je uctili. Bardzo dziękujemy wszyscy. Děkujeme. Ano, tato eh, nešťastná informace je nám známa. Vyjadřujeme eh, svůj soucit eh, vůči rodinám a této zemi. Všichni z nás. Jste navrhla, ale můžeme na minutu uctít všechny ty, kteří zahynuli. Bardzo dziękuję. Děkuji vám. Ještě pan, chtěl pan zabrať głos panu Rode, tak? Ještě pan Rode si chtěl vzít hlas? Si chtěl vzít slovo? Ehm, mluvám se, že se vrátím ještě k té věci. Ale paní Kestigen jsem chtěl pogratulovat. Já jsem totiž zřídka, kdy um, dělal tolik kompromisních návrhů, kde bylo tolik národních zájmů. To je velký politický úspěch a za to chci zpravodajce a stínovým zpravodajům uh, poděkovat, gratulovat. Mám ale otázku a prozbu na našeho pana předsedu. Za prvé, otázka je, proč hlasujeme elektronicky o kompromisních návrzích. To mi nepřijde logické, protože většina je e, pro, mělo by to být opačně, když jsou pochybnosti. To je otázka. Pak mám prozbu. Vedení hlasování je umění a vyžaduje dobrou přípravu. A já bych si přál, abyste jako předseda se trošičku lépe připravil příště na to hlasování. Já das. Tak má pan, děkuji panu, je panu. Eh, děkuji, budu se snažit. Ale když těch rozdílů tady, ten rozdíl eh, mezi počty hlasů není velký, tak je to těžké. Dívám se, jak hlasují koordinátoři čtyř největších skupin. Eh, pokud ne zvedají paže, pak eh, to eh, se musím dívat na, eh, na jednotlivé poslance, no a ono tam, když je rozdíl dvou, tři hlasů, tak to prostě je velmi těžké. Ale řečiště, no, vezme, to, vezme to pod úvahu. No ale budu to brát v úvahu. Pokud se týče Eh, způsobu hlasování o kompromisech, tak prosím, aby se k tomu eh, vyjádřil sekretariát. Well, I didn't expect to have a, eh, to speak up on this. I... Já jsem nečekal, že se k tomu budu vyjadřovat. Pane Hoden, pokud, máte pravdu, pokud je kompromis, tak pravděpodobnost, že většina bude pro je vyšší než v jiných případech, ovšem na druhou stranu. Ehm, ten kompromis často ehm, způsobuje, že jednotlivé eh, další pozměňovací návrhy padnou, eh, takže lepší mít jistotu, protože když je to elektronicky, je to jasné, nikdo pak nemůže spochybňovat to, že nějaké návrhy pak padnou, i když to vidíte na obrazovce, je to jasné. Pan mluví ještě e, o tom, že byly tu ještě eh, tady eh, jste řekl, že zde eh, zaznělo mnoho, mnoho jaksi národních zájmů. No ale situace je, že taková, že prostě skupina většinově hlasuje tak, ale někteří poslanci hlasují jinak. No, každopádně je to prostě tak. No a nyní máme tady eh, další hlasování a to jsou eh, záležitosti týkající Vyslavy Expo 2015 Milánu. Eh, mohl by se vyjádřit pán zpravodaj Paolo de Castro, prosím. Budeme hlasovat vzhledem k tomu, že je již odpoledne, pane předsedo. Hned přejdeme k hlasování. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do... E, děkuji. A nyní e, pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Děkuji. Přijato. Pozměňovací návrh dvě. Kdo je pro? Děkuji. Schváleno. E, tři. Kdo je pro? Schváleno. Děkuji. Čtyři. Kdo je pro? Proti? zamítnuto. Pětka, kdo je pro, proti, zamítnuto. E, kdo je pro, proti, zamítnuto. Kdo je pro, sedm, proti, e, zamítnuto. E, osm, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 9. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 10. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 11. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 12. Pro? Proti? Zamítnuto. 13 pro, proti, zamítnuto. 14, pardon, 16 to je pro, eh, přijato. 17 pro, proti, zamítnuto. 14 to je pro, proti, budeme muset prověřit. 14, možná, že to šlo příliš rychle. Zahajuji hlasování 14. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 15. Schváleno. 18 pro. Proti, eh, přijato. 19 chcete prověřit. Takže 18 zahajuje hlasování. Zahajuje hlasování 18. Děkuji, končím hlasování. Eh, schváleno. Číslo 19, kdo je pro? Proti? schváleno. 20 pro, proti, zamítnuto. 21 pro, schváleno. 22 pro, ne, pardon, ta nám odpadá. 23, kdo je pro? Děkuji, schváleno. 24 pro, schváleno. 25 pro, schváleno. 26 pro, schváleno. 27 pro, schváleno. 28 pro, proti, zamítnuto. 29 pro, proti, eh, zamítnuto. Dobře, 29 eh, prověříme, zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 30 pro, proti, zamítnuto. 31 Není třeba ček. Dobře, tak 30 zahájí hlasování. Končím hlasování. Děkuji. A, tak, 31. Kde pro? Děkuji, schválno 32 pro, proti, schváleno. 33 pro, proti, schváleno. 34 pro, děkuji, proti, schváleno. 37 pro. Děkuji, schváleno. 38 pro. Eh, schváleno. 39 pro. Proti. Zamítnuto. Tedy 40 Kde je pro? Proti? Děkuji. Budeme to muset prověřit. 41 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 41 pro. Proti. Zamítnuto. 42 pro, proti, zamítnuto. 40, 42, prověříme? Ne, není třeba. 43 pro, děkuji, schváleno. 44 pro, schváleno, děkuji. 45 pro, Děkuji, schváleno. 46. 46. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto 47. Kdo je pro? Proti? No, ta nám eh, je zamítnutá. Nyní 49. Kdo je pro? Děkuji. Schváleno 50. Pro. Děkuji, schváleno. 51. Pro. Proti. Schváleno. Zdá se, ale prověříme. 51 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 52. Eh, pan Hoisling, Prosím. Nehlasovali jsme 40. Nehlasovali jsme o návrhu 48, o tom musíme hlasovat. Takže 47 nebyl přijat. Eh, ano, máte pravdu. Čili budeme se muset vrátit ze 48, kdo je pro. Pro. Schváleno, děkuji. Chcete prověřit 48? Dobře. Zahajuji hlasování 48. Děkuji, končím hlasování. Schváleno. Potvrzeno. Takže nyní 52. Kdo je pro? Děkuji proti zamítnuto. Prověříme nedobře závěr hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Prostě je to ta podle skupin a proto jsou, tady ve, ve skupinách jsou rozmanitá No, tak to dopadá takhle. 53, kdo je pro, proti, schváleno. 54, kdo je pro, děkuji, schváleno. 55, pro, děkuji, schváleno. 56, pro, přijato, děkuji. 57, pro, schváleno, děkuji. 58, pro, schváleno, děkuji. 59, pro, Děkuji, přijato 60 pro. Schváleno, děkuji, 61 pro. Schváleno, děkuji. Nyní 63. Kdo je pro? Schváleno, děkuji. 64, kdo je, kdo je pro? Schváleno, děkuji. 65 pro proti, zamítnuto. 66, kdo je pro, proti, zamítnuto. 67, kdo je pro, proti, zamítnuto. 68 pro, děkuji, schváleno. 69 pro, proti, zamítnuto. 70 pro, proti, zamítnuto. 71 pro, proti, zamítnuto. 72, kdo je pro, proti, zamítnuto. 73, kdo je pro? Děkuji proti. Zamítnuto. 74. Co chcete propěřit? 73. Takže 73 zahájí hlasování. Končím hlasování. Děkuji. 74. Kdo je pro? Děkuji, schváleno. 77. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 78 pro? Proti? Zamítnuto. 79 pro. Ne, o tom vlastně nebudeme hlasovat. Takže 80 pro. Schváleno. 81 pro. Schváleno. 82 pro. Kde proti? Prověříme. 82 zájmy hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Rozdělen dvou hlasů. 83. Pro. Děkuji, schváleno 84 pro. Děkuji, přijato 85 pro. Děkuji, schváleno 86 pro. Děkuji, schváleno. 87 pro. Děkuji, schváleno. 88 pro. Děkuji, schváleno. 89 pro. Děkuji, schváleno. 90 pro. Děkuji, schváleno. Tak a paní eh, McGuinness eh, má nemá prostě eh, ústní směnu. Takže 91, kdo je pro? Ne, ne, 100, 174 pro, děkuji, proti. A myslím, že zamítnut, ale prověříme 174 za hlasování. no E, tak to je. Tak, teď končí hlasování, je to schváleno. Nyní 91. Je to tak. 91, kdo pro? Proti? Zamítnuto. 92 pro. Děkuji, schváleno. 93 pro. Proti? zamítnuto. 94. Kdo je pro? Děkuji, přijato. 96 pro. Děkuji, ne, proti. Prověříme 96. Zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta rozdělen dvou hlasů. 97 pro, proti, Devadesát sedm opět musíme prověřit zájem hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 19.19. 19. To se opravdu nedá pohledem zjistit s jistotou. Tak. 99 je pro, proti, zamítnuto. Stovka pro, Schváleno. 101 pro, Schváleno. 165 pro. Děkuji, schváleno. 103 pro. Schváleno. 104 pro. Schváleno. 105 pro. Schváleno. 106 pro Schváleno. 107 pro. Proti. Zamítnuto. 108 pro. Děkuji, schváleno. 109 pro. Děkuji, schváleno. 110 pro. Proti. Zamítnuto. 111 pro. Děkuji, schváleno. 166, ano. 166 pro. Děkuji, schváleno. 112 pro. Děkuji, schváleno. 113 pro. Děkuji, schváleno. 114 pro. Proti. Zamítnuto. Chcete to prověřit? 115 pro, proti, zamítnuto 116 pro, proti, zamítnuto 117 pro, 116. Tak eh, dobře, prověříme zájem hlasování. To bylo zbytečné, toto prověření. Takže 117 pro. Děkuji, schváleno. 118 pouze druhá část. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Nyní 119 119. Kdo je pro? Děkuji. Schváleno. 120. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 121 pro. Proti. Zamítnuto. 122 pro. Proti. Zamítnuto. 120 tři pro, proti, zamítnuto. 124 pro, děkuji, schváleno. 125 pro, děkuji, schváleno. 126 pro, děkuji, schváleno. 127 pro, Děkuji, schváleno. 120, 167 pro. Schváleno. 128 pro. Schváleno. 129 pro. Proti. Zamítnuto, ale prověříme tu 129. Zahajuji hlasování. Děkuji, končím hlasování. Zamítnuto. 138 pro. Děkuji. Proti. tak to nebylo jasné, takže musíme to e, prověřit. Zahajuji hlasování 138. Tady skutečně hlasovalo velmi málo lidí, takže končím hlasování. Děkuji. A nyní 139 pro. Děkuji, schváleno. 140 pro. Proti. Zamítnuto. 141 pro. Proti. Zamítnuto. 142 a je to, ne, tak ještě je tady eh, požadavek prověřit 141. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 142. První část. Kdo je pro? Proti? zamítnuto. 142 druhá část, to je pro, proti, zamítnuto. 143, kdo je pro, jsme nehlasovali o 131, 132 a 137. Protože 119 byla přijenta. Dlatego, Protože byla schválena 119. Ano, takže je to v pořádku. Tak, kde jsme byli? 143, kdo je pro? Děkuji, proti. Prověříme zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 144. Kdo je pro? Děkuji proti. Zamítnuto. 145. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 146 pro? Proti? Zamítnuto. 147. Kdo je pro? Proti? E, zamítnuto. 148 Chcete prověřit 147. Dobře, zahajuji hlasování. Ano, 147. Zahájil jsem hlasování ke 147. Končím hlasování. Schváleno. Rozdělem dvou hlasů. Takže 150, kdo je pro? Děkuji, schváleno 151 pro, proti, zamítnuto. 152 pro, proti, zamítnuto. 153 pro, proti, zamítnuto. 154 pro, Eh, přijato 155 pro, děkuji proti, schváleno. Dobře, prověříme na žádost a hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Sto padesát pro. 157 pro, děkuji, schváleno. 158 pro, děkuji, schváleno. 159 pro, děkuji, schváleno. 160, kdo je? 159 prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování, pardon. Zamítnuto rozdílem dvou hlasů. Měl jste pravdu. 160 pro. Děkuji proti, schváleno. Chcete zkontrolovat tak 160 zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 21 proti 18. 161, kdo je pro? Děkuji, schváleno. 162 pro. Děkuji, schváleno. 163 pro. Děkuji, schváleno. A nyní závěrečné hlasování. Elektronicky zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. Děkuji. Děkuji panu Spravodajovi. Teď se ptám, zda si pan Spravodaj přeje ještě něco říci. Takže, pane profesore, prosím. Bych chtěl poděkovat všem kolegům za to hlasování a budeme hlasovat na plenárce den, přesně den před eh, inaugurací eh, Expa, tedy 30. včer eh, ve čtvrtek. Předtím bude mm, rozprava a budeme hlasovat den před zahájením Expa. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat panu zpravodaji Kastrovi za všechno, co v naším jménem vykonává v souvislosti s touto výstavou. Eh, děkujeme a prosíme, abyste v tom pokračoval. Přechodíme do punktu. A teď přecházíme do bodu číslo 16. A to jsou záležitosti související s mléčným balíčkem. Je to mimořádně důležité a obtížné téma, ale nejlépe bude, když si vezme slovo pan poslanec Nicholson, neboť o tom ví nejvíce. Pan Nicholson se tímto tématem zabývá mnoho let, takže předávám mu slovo. Well, thank you very much indeed, uh, Chairman. Uh, Today... Děkuji, pane předsedo. Eh, nyní máme už jenom týden od skončení kvot mléko. Sedm, za sedm dnů skončí. Eh, existovaly 31 let a nyní skončí. Vím, že mnoho lidí na ně měli různé názory, ale jako realista akceptuji realitu, ať mohou být mé osobní názory jakékoliv. Musíme se dostat dál, musíme zajistit, aby producenti mléka v Evropě měli budoucnost bez nebo s kvótami. To je samozřejmě velká výzva. Musím říci, a to jako někdo, kdo si pamatuje, když byly zavedeny, že jsem byl poslancem v Londýně a pamatuju si, Pamatuji si, že zástupci e, farmářů ke mně chodili a říkali, že e, to, to zrujnuje celý průmysl. To bylo v roce 84. Nyní e, farmáři požadují, aby kvóty skončily. A mlékárenský sektor musí eh, tu, tu změnu akceptovat. Ehm, ehm, je velice nejisté, co, bude, co se stane v budoucnosti. Hmm. Cenová volatilita Eh, již byla nějakou dobu a bude trvat dál a to je velká výzva pro um, všechny. Otázka je, jak to zvládneme. V roce 2009 um, ehm, kom, mm, bez, mm, opatření komise v důsledku krizi byly, nebyly adekvátní a neodpovídali podmínkách. Balíček z roku 2012, mm, kterému jsem dělal zpravodaje, Eh, znamenal zavedení několika nových nástrojů, které pomohly ehm, farmářům řešit eh, dopady eh, těchto opatření. Další zpráva komise, která se mm, týká ehm, schopnosti komise to řešit ehm, co se týče velké cenové volatility. Pozitivní eh, výsledek eh, této eh, zprávy ovšem byl, se změnil v roce 2014, by se změnila poptávka, pak ruský zákaz, což bylo politické rozhodnutí. Tato zpráva by nemohla být více aktuální. Již dlouho mlékaři se dostávají je jim říkáno, co mají dělat. A mm, já chci poslouchat je. E, tomto, tento výbor vyslechl e, všechny e, části, všechny aktéry v celém řetězu od producentů po spotřebitele. Mnoho myšlenek z tohoto slyšení bylo zakomponováno do této zprávy. Mm, vzhledem k událostech posledních měsíců um, ta otázka, kterou kladu, je, zda máme dostatečné nástroje proti cenové volatilitě. Musíme mm, využívat nástroje, které máme a to lépe než v minulosti. Nemusíme znovu vynalézat kolo. Farmáři očekávají především jistotu, jistotu do budoucna. Mezi opatřeními v eh, balíčku v oblasti mléka byla možnost povinných kontraktů, tak aby mohly plánovat objem produkce. Také členské státy měly uznávat e, producenské organizace a já vyzývám komisi a tento sektor, aby dále využívali všech nástrojů balíčku. Posílení smluvních vztahů, ať eh, na dobu určitou eh, RNB nebo eh, výhledové smlouvy budou umožní spravedlivou distribuci v celém dodavatelském řetězci. Producenti, zpracovatelé nespolupracovali, pokud by nespracovali, tak by to bylo na úkor obojí, obou. Také vyzývám komisi, aby posílila roli pozorovatelů na trhu, eh, observatoře trhu. Musí jasně komunikovat signály včasného varování, analyzovat tržní data a komunikovat včasné varování komise, aby mohl, byl lépe přijímána investiční rozhodnutí, aby byla monitorována volatilita nebo by se mělo, by mělo být um, uživatelsky přívětivější a přístupnější těm, kteří to potřebují. Členské státy také um, sehrají důležitou roli. V prosinci v roce 2014 devět členských zemí neposkytlo relevantní informace včas. NMO NMO může fungovat jenom, pokud má k dispozici správná data, na to se musíme podívat. E, naléhavější e, věc je, že komise musí snížit úroveň tržních intervencí. Práh je nyní blízko e, úrovně produkce. Sice jsme viděli výhonky oživení, ceny jsou stále klesající Eh, došlo k poklesu eh, minulý týden 8,8%. Až mléko zase začne, to tak v, v dubnu a v květnu musíme zjistit, aby ceny už nepadaly. Musíme eh, tomu to, to zastavit. Já musím říct, pane, pane předsedo, není chyba, aby mléčný Um, průmysl v Evropě závisel na, eh, nebo stal obětí nějaké katastrofy nebo sucha v jiné části světa. My bychom měli kontrolovat budoucnost našeho mm, mlékárenského průmyslu. Místo, abychom čekali na frontu, až nám řekne, jaká bude cena v USA. My, bychom, eh, my v Evropě bychom měli říkat zbytku, zbytku světa, jaká by měla být ta cena. Měli bychom vést, nikoli následovat a měli bychom být velmi pozitivní v této oblasti. Zpráva zdůrazňuje význam využívání všech exportních příležitostí pomocí eh, propagačních iniciativ, bilaterálních obchodních dohod – mém region, můj region závisí na exportu. Ruský zákaz demonstruje problém, když příliš spoleháte na jednu obchodní cestu. Zvýšení tedy rizika tržní volatility. Globální poptávka má růst o 2% ročně do roku 2020. Já chci, aby komise diverzifikovala exportní trhy co nejvíce Musíme růst, exportovat a to je výzva. Pane předsedo, dámy a pánové, je tady mnoho dalších doporučení v této zprávě. Lepší využívání eh, existujících nástrojů SZP, eh, mm, obchodní opatření na, na trhu a tak dále. Já bych ale raději předal slovo a vyslechl, co ostatní k ehm, tomu chtějí říct, jejich názory kolegů z tohoto výboru a pokud to bude možné je mm, přijmout. Děkuji. Děkuji vám, pane poslanče. Tak eh, my jsme vždycky měli potíže eh, s tím, že nebyl dostatek času na debatu o důležitém tématu. Nicméně to mléko, eh, ukončení režimu kvót je důležitým problémem a eh, dnes máme spoustu času. Máme hodinu a půl, takže eh, toho budeme moci využít k debatě. A já navrhuji nejdříve po třech minutách pro stínové zpravodaje a ostatní potom po dvou minutách. A zahajuji debatu a jako první Pan poslanec Serhal. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych rád poblahopřál poděkoval panu Nikolsonovi za práci a za vstřícnost. Když se podíváme na vyhlídky mlečného sektoru, tak je třeba se podívat na, eh, na méně konkurenceschopné regiony, na jejich strukturální slabiny, kde mléčný průmysl je před krachem. A tady jde o eh, ty horské oblasti třeba a podobně, které potřebují specifický přístup a nástroje veřejné podpory. Konkurenceschopnost, kterou si my přejeme do budoucna, tak eh, to znamená konkurenceschopnost eh, taková, že mm, ten nástroj musí posloužit teritoriální rovnováze. A také i musíme mít eh, krizový management a prevenci krizí. Aktualizace referenčních cen, to je pozitivní věc, ale nestačí to do budoucna. Proto musíme hovořit o prevenci krizí. Také musíme posílit i roli té tzv. observatoře a regulační rámec musí i mm, umožnit tedy eh, management takovýchto situací. Je třeba zajistit i pobídky, aby producenti eh, měli flexibilnější možnost eh, se zajistit. Dále potřebujeme i další mm, pobídky organizaci těchto producentů. Máme zde třeba farmáře, kteří jsou roztroušeni po rozlehlé ploše a musíme pomoci. Musíme i přehodnotit a adaptovat eh, principy hospodářské soutěže podle potřeb sektoru a podívat se na to i z pohledu dominantní dominantní pozice, dominantního postavení, aby to byly skutečně spravedlivé ceny pro spotřebitele i pro producenty. George Soros nedávno hovořil o neoliberálním modelu, kde eh, dominantním se stal trh. A eh, podle něj bychom měli vše nechat na volné ruce trhu. A v důsledku toho potom se nenabízí stejná úroveň hospodářské soutěže, systém je nespravedlivý a především znevýhodňuje ty e, problematické regiony, ty, e, ty, které jsou třeba na periferii, jsou vzdálené. Děkuji. Děkuji. Chtěl bych Děkuji. E, ještě bych chtěl přivítat e, hosty z Německa kteří nás eh, naštívili na pozvání pana poslance Castinga. Eh, eh, škoda, že jste tady nebyli dříve a nevyslechli si to, co jsme tady probírali ohledně ekozemědělství. Děkuji. Já myslím, že za prvé třeba poděkovat panu Nicholsonovi za tuto zprávu, kterou zrealizovat a která v podstatě hm, eh, podchycuje obecný názor v Evropě, který se týká těchto kvot. A především děkuji za úsilí, hm, kdy se snaží konstruktivně přispět do debaty. Říkám to jasně, musíme dosáhnout toho, aby tento mléčný sektor byl světovým lídrem a ne jaksi hm, závěsu někde. Tento sektor mm, řeší velké problémy vzhledem k situaci a především je to problém, že ten trh je příliš roztříštěný. A jsou zde ale příležitosti pro ty podnikatelsky naladěné producenty, ale problém je nestálost cen a to především postihuje ty mm, eh, eh, jaksi, mm, slabé, ta slabá hospodářství. A je, máme zde síť Ehm, záchranou síť, která by měla tedy i jim pomáhat, aby se integrovali, aby jim dávala, mm, musím dávat pobytky, aby přijímali různá inovativní opatření, aby zlepšili svoji produkci, aby, nebo aby snižovali třeba eh, náklady na produkci, třeba náklad na eh, mm, zlepšení účinnosti energetické a podobně. Dále, kde třeba i příští rok budeme mít eh, předpis na propagaci eh, zemědělských produktů, to také může pomoci. A je třeba i propagovat věci, jako je třeba spotřeba mléka ve školách, to je další příležitost. Myslím si, že zpravodaj to dobře říká ve zprávě. Třeba, abychom přijali opatření, aby skutečně mléko eh, byla komodita, Eh, která nebude postižena eh, jako teď, eh, tedy těmi řetězci. A potom ultraperiferní regiony, jak řekl kolega, to znamená horské oblasti nebo mm, polostrovy a podobně, těm je třeba věnovat specifickou pozornost, protože tam mléko hraje významnou sociálně ekonomickou roli. Dále nástroje, které existují, ty je třeba dobře využívat a v tomto smyslu já souhlasím s názorem zpravodaje, že nevy, nevymýšlíme nové věci E, je třeba zorganizovat to, co již máme. Třeba zde máme tu Evropskou observatoř cen. Je třeba, aby působila v reálném čase a upozorňovala na kritické situace. Musí definovat i úrovně krizí a podle toho je třeba reagovat prostřednictvím nástrojů, které již máme. A, mm, protože to jsou nástroje, které máme již, jako třeba společná organizace trhu a to může být použité. Nejdůležitější je také dávat pobídky mladým, aby neodcházeli ze sektoru a e, také e, chci ještě poděkovat tedy za náměty, ale nesouhlasím s tím, že e, ten trh nesouhlasím s tím, s tím, s tím, co on říká, pokud jde o trh v, do budoucna, protože v jiných státech, třeba v některých to platí, v některých ne, u nás ne, u nás ta výroba je příliš roztříštěna. Ale je pravda, že náš mléčný sektor musí být lídrem a nemůže být pozadu za zbytkem světa. Děkuji. Bardzo dziękuję i mamy trochę czasu, to teraz już muszę... Dziękuję. A času e, je dost, tak teď už si můžeme i gratulovat, děkovat a tak dále. No. A teď paní poslankyně Miller. Yes. Pane předsedo, děkuji. Děkuji také panu zpravodaji Nicholsonovi za tuto iniciativní zprávu. Ehm, kladem samozřejmě i nad prezentace um, balíčku ehm, komise a také dotazy na, na to témata. Já jsem velice ráda, že po 31 letech končí kvóty. Mám, dnes odpoledne jsme diskutovali o společné zemědělské politice, zda vůbec ještě existuje, nebo zda ještě více je, protože v jednotlivých zemích jsou tak, provádí tak různě, různá prováděcí nařízení. Mm, přesně to platí i pro oblast mléka máme velký světový trh, ale v rámci Evropy máme zcela eh, rozdílné ceny a struktury. Já jsem tu zprávu pečlivě pročetla a v těch 27 bodů bych jim ještě podala nějaké pozměňovací návrhy, protože z německé hlediska je zjevné, že v rámci Německa máme uh, Eh, jsme již tento balíček ehm, ehm, implementovali. Máme organizace producentů dlouhodobé, smlouvy s mlékárnami, dobré družstva, ehm, privátní mlékárny se značkami výbornými, které se celosvětově prodávají. Přesto v rámci Německa s tímto mléčným balíčkem nemáme dostatečnou jistotu, mm, abychom, eh, že tyto výzvy budeme schopni zvládnout. Velkou výzvou bodu 3, tam uvádíte, že teď máme krizi. Já se mm, to, tu situaci dnes nevidím jako velkou krizi. Ty ceny eh, díky bohu zase toupají a můžeme a dostaneme se rychle Eh, pryč z této hm, situace. Mě největší starosti dělá eh, koncentrace malou obchodu s potravinami. To cítíme intenzivně v Německu. Máme pět velkých obrů, které eh, stojí vůči všem mlékárnám a tady jsme bezmocní. Máme kartelové právo německé a to tam bude naléhavě potřeba, aby Evropa začala jednat, aby zasáhla. Máme mm, jenom možnost dávat iniciativní zprávu v této oblasti, stejně jako u mléka. To mně osobně přijde málo pro Evropský parlament a musíme důrazně na tom pracovat pro znevýhodněné oblasti, z mého hlediska doprovodná opatření ve druhém pilíři jsou nutná, protože jedině tak můžeme produkci také v rámci těchto znevýhodněných regionů udržet. A co se týče těch termínových burz, tak bych si přál, aby zemědělci, kteří mají velké obavy, tak aby jim mlékárny radili, aby si navzájem pomáhla. Děkuji. Děkuji. A nyní prosím paní poslankyně Hajbuš. Já herzlichen Dank. Eh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Nicholsonovi za tuto zprávu. Nechci se dívat do minulosti, to už jste udělal, chci se dívat do budoucnosti. Já sdílím hodnocení, nebo nesdílím hodnocení pana komisaře, řekl, že není krize v mléčném sektoru. Já spíše sdílím názor pana Nichols na tržní situace v minulých letech, když byla tak, že produkce se um, rozvíjela, dostala další, um, došlo k názu, růstu produkce, ty místa e, jsou často ve fázi plánování a začnou produkovat, jakmile skončí kvóty a bude více mléka na trhu a bude cenový tlak na nás zemědělce. Ehm, klesající ceny volatilní trhy, to jsou důsledky koncentrace produkce, to už o tom se mluvilo, že znevýhodněné oblasti se dostanou pod tlak, ale také vlastně, kde se produkce koncentrují, se dostanou pod tlak, když ekologické a sociální problémy mm, eh, povednou k tomu, že uh, již nebude akceptovatelnost ze strany veřejnosti. Ten návrh není příliš ambiciozní, vedle lepšího sledování trhu, to souhlasím, to je třeba rozvět, mm, organizace producentů se musí ehm, koncentrovat, například mlékárny, ty jsou mnohem více eh, spropojeny než výrobci. Potřebujeme lepší kontrakty, aby bylo fixována cena a množství aby tam byla také družstva. Já nevidím, že mm, to ne, tam ta situace není v, ne, v pořádku, to ne, nezdílím. I ty tam musí být zapojeni. E, dobré smlouvy budeme mít jenom, když trhy budou v pořádku na špatném trhu budou špatné smlouvy. Takže musíme tento problém řešit, pokud nabídka a poptávka jsou v souladu, nejsou v souladu, tak eh, situace mm, dostává pod tlak a my musíme mít nástroje, abychom eh, mohli zasáhnout, abychom to pak nemuseli, eh, nemuseli řešit krizi s penězmi daňových poplatníků. Mimochodem parlament v jednání GAP již Um, dělal eh, víc. Pokud chceme mlékárenský průmysl všeobecně, eh, ta i v krajových oblastech, tak bude užitečnější eh, se zamyslet nad kvalitativní strategií, skutečnou kvalitativní ofenzívu pro evropský trh. Místo toho se stále více dostává do závislosti na světovém trhu a běhat za podíly na světovém trhu, což, eh, jak ukázalo Rusko, tedy Rusko ukázalo, co to znamená, i v této souvislosti bychom mohli se rozloučit s dotacemi na vývoz. Děkuji. Bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy już do... Děkuji a nyní dvě, e, dvouminutové proslovy Eh, jednotlivých poslanců. Pan poslanec Dorfman. Děkuji. Ano, doufejme, že mm, toto skončení kvót půjde tak hladce, jak si představujeme, ale neměli bychom být takovými optimisty. Um, my, my v Evropě již nekonzumujeme více mléka, co je navíc musí být na vývoz. Vycházíme z toho, že 150 milionů tun, které produkujeme, 10% jde na export. Když se to navýší o 10%, což nelze vyloučit, pak budeme muset dvakrát tolik exportovat, což už je něco. Kromě toho jsem rád, že pan Nicholson zdůraznil eh, roli zemědělských oblastí a já tady chci ještě k tomu přispět pozměňovacími návrhy. Musíme udělat všechno pro to, aby ty končící kvóty eh, eh, mm, byly úspěchem nejenom v těch některých oblastech Unie, ale aby žádný region Eh, tím, eh, jak si se nedostal do větších problémů. To jsou zemědělské oblasti, eh, ultraperiferní oblasti, které stojí před zvláštní výzvou. A také nám nepomohlo, když všichni soudí, že už tomu tak je, ale nic pro to neuděláme, když chceme, aby v se horských oblastech dále produkovalo mléko, což je existenciální nutnost, protože tam většinou nejsou alternativy na třeba na alpských loukách, nelze eh, to nelze využívat jinak než v produkci mléka. Pokud tedy chceme, aby to mléko tam zůstalo, tak budeme muset um, přijmout nebo zavést um, příslušná opatření. Můžeme se zamyslet nad tím, zda bychom neměli podpořit investice do produkce. Musíme eh, zajistit interní konvergenci v členských zemích. Stále jsou členské státy, no moje země Itálie, tak tam jsou Mm, ty mm, nížiny mm, dostávají více z prvního pilíře než horské oblasti, mělo by to být naopak. Já se domnívám, že budeme muset použít část evropských peněz, aby to skončení těch kvot bylo skutečně úspěšné, nejenom v některých oblastech Unie. Děkuji, pan poslanec Andrew. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych rád chtěl poděkovat našemu zpravodaji panu Nikolsnovi za tuto zprávu, ale a také zároveň bych řekl, že no, tato zpráva je sice zajímavá, ale nekompletní podle mě, protože nedává jasnou strategickou vizi budoucnosti sektoru je třeba zdůraznit, že tato zpráva pouze částečně podle mě reflektuje realitu produkce mléka v Evropské unii. <clears throat> Zde se hovoří o e, e, těch mm, producentech, jako kdyby si mm, vzájemně byli, se podobali, kdyby byli stejní, ale víme, že tam jsou velké rozličnosti. Sektor především závisí na mezinárodním trhu a dnes Evropský trh představuje ale 90 odbytu takže to je třeba si uvědomit. To je třeba tam doplnit. Vy jste řekl ve své prezentaci, že je nezbytné zlepšit eh, tu observatoř, především zharmonizovat údaje schromažďované o cenách, zaplacených cenách a doplnit o výhledech spotřeby a produkce a eh, eh, cen mléka, které se vyváží a dováží je třeba také i e, tam doplnit další ukazatele, jako sledování výdajů na produkci. To je důležité v Unii, protože zde existují různé ceny mléka a různé výrobní ceny podle členských států a podle typu producenta a je třeba, aby ta observatoř i sledovala vývoj mezinárodních trhů, tedy ekonomické tendence, aby sledovala a využívala eh, exportní příležitosti, pokud to bude nutné. Dále byste jste také zdůraznil další věc a to je, je třeba mít mechanismy včasného varování a prevencí krize a to díky tomu, že ta observatoř bude hrát takovou vůdčí roli v tomto je třeba, abychom měli nástroje pro řízení krize, jako to třeba, co jsme chtěli přijmout v parlamentu v rámci reformy společné zemědělské politiky. Eh, smluvní politika, o které hovoříte také, podle mě také by měla se vylepšit ještě, abychom zde všude v Evropě eh, se snažili integrovat průmysl také, ale i sektor družstev. A proč se nezamyslet také nad partnerstvím s distribucí. A nakonec, já myslím, že bylo řečeno, je třeba zmobilizovat podporu v če- především v těch problematických zónách. Zde ty zóny s handicapem e, jsou specifické, především pokud jde o náklady na e, výkup mléka nebo tedy sběr mléka. Bardzo proszę. Ja, eh, Nicholson hat am Anfang gesagt, Pan Nicholson na úvod řekl, že eh, eh, to je historické chvíle, já myslím, že to je historická chyba, nechat ty kvóty tak um, spadnout, protože nemáme jiný nástroj a to je zpráv, jasné z té zprávy, které by mohl zasahovat do trhu, že skutečně Eh, mechanismy, které by pomohly, které by dali eh, zemědělcům šanci. Eh, Říkáme, že není krize, 28 centů, že to není žádná krize. Mě by zajímalo, kdo může žít z 28 centů. Komise říká, že 35 centů bude základ stále, to není správná cena pro zemědělce. Eh, když bude celý sektor záviset nad tím, závisí nad tím, co dostane od eh, z evropské eh, kasy, ehm, tak to je špatná situace. Před několika lety Rusko bylo trh, kam můžeme exportovat pak Blízký východ a co zůstalo teď z těch velkých šancí na světovém trhu Jižní Korea. To jsou tedy všechno mídlové bubliny, které se tady vypouští, není to odpověď na to, co nás zemědělci očekávají. Jsou, mm, existují mechanismy, a tady bych si přála, aby pan Nicholson eh, to mluvil, vybudovat eh, tržní observatoř, aby skutečně, eh, takový, který by skutečně mohl fungovat. A to by byla možnost. Intervenční Eh, navýšit intervenční cenu je jenom prodlužování krize, nikoli řešení. Jsem si jist, že nakonec se dostaneme do, 70, eh, eh, jako, do situace jako v 70. letech, že se zase budou platit exportní náhrady a mm, politika se bude opakovat, kterou už jsme prohlásili za skončenou. To se nesmí v žádném případě stát. Jak řekl pan Dorfman, to jenom sdílím máme regiony, kde ty krávy potřebujeme. Mm, máme regiony, kde um, produkce mléka zůstane. Jsou uh, to, um, pokud um, pokud zmizí uh, mlékárenská výroba z těchto oblastí, tak skutečně už nebude odpověď na tu situaci. Jednočešně se Děkuji paní poslankyně Sándení. A ještě bych chtěl říci, že eh, vždycky eh, jako první mluví stínový zpravodaj za jednotlivé skupiny. Čili eh, naopak u setkání s panem komisařem tady právo prvního slova mají koordinátoři, takže tak to prostě je. Takže prosím, paní poslankyni. Gracias. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že v této zprávě chybí historie. <coughs> Dlouhá historie tohoto sektoru. V roce 2008 komise oznámila to, že bude takzvaný soft landing. 2009 deregulace. 2009 krize, hluboká krize. Důležitá skupina producentů, kteří se postavili proti uh, tomuto. A vznikají velké protesty, kdy protestující v Belgii u mě doma rozlevají mléko, což ukazuje, jak ta situace je vážná. A potom skupina na vysoké úrovni. To je to, co vytvořila komise, aby hledala řešení já sama jsem se zúčastnila zasedání některých eh, této skupiny s tím, že i tam byli zástupci těchto producentů, kteří se postavili proti deregulaci, proti soft lending. Skupina na vysoké úrovni vyndala z rukávu ten e, balíček, mléčný balíček. A pan Nikolson si pamatujete, že vlastně <clears throat> tehdy eh, bylo rozhodnuto, že tento sektor se vydá v šanc spekulacím, tvrdým spekulacím a mm, to nikam nevedlo, jak se ukázalo. 31. březen, konec veřejné politiky, konec kvót, konec mechanismů minimální regulace produkce a trhu. Jaká je situace teď? V listopadu 2,7 nárůst produkce, pád cen podle různých států různě tedy, ale i některé státy, v některých státech to bylo více než 20%. Ale kde jsou ty slibované trhy? Kde je to, že budeme prodávat do Číny a podobně? Kde jsou ty představy s ruským trhem, kde teď máme veto? A budoucnost je údajně v obchodních dohodách a budoucích trzích. Já si myslím, že je to velice vážné teď, že vzhledem k té historii že pořád dokola hovoříme o tom, že ten léčný balíček nikam nevedl, zkrachoval. Potřebujeme nástroje řízení produkce a řízení na trhu. Potřebujeme garantovat ceny na, e, u zdroje, tedy u původu, a ne, e, aby ti producenti mohli být vystaveni nestalosti cen e, mezinárodních trhů. Ne, no, protože jinak e, půjdeme cestou, která nikam nevede. Děkuji. Pan posil Branen, bardzo proszę. Thank you, Chair. Um... Děkuji, pane předsedo. Toto je vynikající zpráva pana Nicholsona, mého kolegy z Británie. Není tam nic, s čím bych nesouhlasil. Dvě, eh, dva návrhy na doplnění. Jedna eh, říci něco víc o roli spotřebitele Tady bych to srovnal s hnutím Fair Trade před 20 eh, lety, kdy eh, eh, spotřebitele žádali fair trade zboží z rozvojového světa. A nyní tam to zboží je. A klíčová bylo ochota spotřebitelů platit férovou cenu. A možná to bude, budou platit víc za čaj a kávu a banány, ale my potřebujeme, aby spotřebitelé ukázali um, supermarketům, že jsou ochotny platit více za, mléka, pokud, za mléko, pokud bude garance, že ty peníze půjdou farmářům. To je užitečná paralela. Neměli bychom se vzdávat odpovědnosti jako politici, když mluvíme s voliči o e, využívání svého vlivu. E, supermarkety poslouchají klienty, nejlepší supermarket které reagují na poptávku. A tento vztah bychom mohli využít, abychom podpořili ti e, spotřebitele. Nejsou to všichni, kteří si mohou dovolit zaplatit víc, tak aby platili férovou cenu. Druhý návrh byl ve vztahu k těm iniciativám e, v dodavatelském řetězci, těch je několik, abychom podporovali zemědělce, aby spolupracovali se, eh, aby obvykle mají tendenci zůstat stranou diskusí, v, aby to bylo mezi, které jsou mezi producenty a supermarkety, ale měly by se těch diskusí účastnit, jejich hlas by měl být vyslyšen v celém dodavatelském řetězci. Děkuji. Děkuji, pan poslanec Vigas. Ora, eh, muito rapidamente, devo dizer que nós somos contra o. Podle našeho názoru v roce 1994, když bylo rozhodnuto o kvotách, tak šlo o spravedlivou distribuci kapacit a také šlo o právo členských států eh, zajišťovat si dodávky vlastních potravin, tedy soběstačnost a i zachovat život na venkově. Úroveň kvont byla stanovena 10% nad reálné potřeby. Takže ty kvóty vlastně stanovené v roce 1994 již překračovaly tehdy potřeby EU. <clears throat> Takže zde byla jasná potřeba vyvážet. <clears throat> A toto bylo doprovázeno mechanismem, který způsoboval, že ještě více jsme eh, za, eh, začali záviset na exportu. a e, nakonec vznikly velké rozdíly ve výrobních kapacitách a i mm, velké, obrovské venkovské zóny mm, byly opuštěny, opouštěny farmáři produkcí. Takže například v Portugalsku máme obrovská družstva, která dominují na trhu s tím, že zemědělci jsou na milost těch nepředvídatelných mezinárodních trhů. Děkuji, Pan poseł Belder, bardzo proszę. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, ik wil mijn geachte collega Nicholson eh, bedanken voor zijn evenwichtige verslag. Děkuji. Já chci poděkovat mm, panu Nicholsonovi za tuto zprávu. Um, Eh, naši zemědělci mm, producují kvalitní produkty, to není pochyb. Evropští farmáři mohou přispět významně ukončení hladu. Ale trhy jsou nestále, musíme korigovat a um, je třeba posílit pozici eh, farmářů a zpravda mluví o Eh, sdílení rizika klíčemi, aby se pro toho účastnili producentské organizace. Děkuji. Pan poslanec Bejru. Pan poslanec Bejru. Obrigada, Sr. Presidente. Pani poseł. Eh, antes de mais, queria agradecer ao colega Nicholson pelo trabalho que desenvolveu, nomeadamente por chci poděkovat panu Nikolsonovi za práci a za to, že převzal některé specifické rysy týkající se ultraperiferních regionů, sociální role, e, územně uspořádání, ekonomické dynamiky a podobně. To je zpráva, která podle mě ale vypadá trochu rezignovaně, není příliš ambiciozní. Zde bych se chtěla vrátit k k, re, k regulaci potravinářského řetězce. Například na Azorech tam je, existuje velký spor mezi producenty a průmyslem, tam se musel dokonce intervenovat. Je třeba regulovat tento eh, dodavatelsko-odběratelský řeť, potravinářský řetězec. Nemůžeme to nechat na trhu. My víme velice dobře, co tady nefungovalo. Víme velice dobře, že je zde velký zkus s regulací. Jak jsem již řekla tady, tak si myslím, že je naléhavé, abychom především definovali eh, krizi a jaké jsou ukazatele krize, kritéria krize a pouze poté budeme mít možnost intervenovat a chránit producenty, jakmile mm, detekujeme na trhu první signály krize. Pokud jde o ty iniciativy, tak především bychom měli se snažit propagovat tuto komoditu. <clears throat> Zde máme různé iniciativy mm, toho propagačního balíčku, které jsou důležité, třeba jich využít a také třeba začít i s osvětou, výživovou osvětou. A zde bychom měli požadovat, aby režim distribuce mléka a ovoce do škol, aby to byl program, mm, který bude mít eh, velký význam. Tady často máme problém v jednání s radou a komisí, kteří dokonce chtějí toto stáhnout. Takže já navrhuji, krom, že kromě zde položených otázek, že bychom měli nerezignovat eh, a měli bychom se zaměřit nad regulací, nad tržními podmínkami a nad těmi balíčky. Děkuji, pan poslanec Rope. Pirmininkė, tikrai manau, kad <clears throat> labai svarbus ir reikalingas. Děkuji, pane předsedo. Já věřím, že tato zpráva je velmi důležitá a musíme mít jistotu, že přinese potřebné výsledky, protože farmáři od nás hodně očekávají. V některých zemích je situace velmi složitá velmi eh, volatilní a víme, že to má mnoho důvodů. Situace na trhu například. Před šesti měsíce komise uvedla, že nám dá, eh, farmářům dá 62 milionů na hledání nových trhů. um, jsem si jist, že máme, že jsme že našli ty trhy. Tady musíme více na tom pracovat. Dále víme, že kvóty skončí a musíme eh, se dívat dopředu, nikoli dozadu. Bylo řečeno hodně o observatoři trhu. To by mohl být nový mechanismus, který by nám mohl pomoci regulovat trhy, rozvoj, vývoj trhu ale nestačí to říct. Musíme jasně indikovat, jak to bude fungovat v těch zemích, kde je málo producentských organizací. A to může být z řady důvodů. Tak ehm, tady musíme podporovat farmáře přesvědčovat je, aby se slučovali do mm, producentských organizací. Mm, bude obtížná jednání se zpracovateli. V mnoha zemích jsou dvě nebo tři ehm, maloobchodníci, dva nebo tři zpracovatele. V těchto zemích nákupní cena je nejtěžší výkupní cena. A tady se musíme nad tím zamyslet velice pečlivě a zamyslet se nad možným mm, pojištěním. To by byl nový mechanismus, ano, ale musíme se nad tím zamyslet. Děkuji. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult. Câteva chestiuni legate de ceea ce înseamnă acest raport. Evident, este un raport foarte bun și mm, este important. To zpráva samozřejmě je velice dobrá. Je dobré, abychom o tom diskutovali ve výboru. Je třeba, aby v našem výboru abychom se pokusili nalézt mechanismy, jak pomoci zemědělcům. A zde konec kvót by mohl znamenat, mohla znamenat smrt některých hospodářství či regionů. Protože tam nic jiného není. A dokonce i je se takový jev, který existuje v Rumunsku, ale jinde podle mě. Týká se to i jiných států třeba embargo mm, vůči Rusku. Zde <clears throat> evropský trh by to měl vzít do úvahy. Některé země měly přímé kontrakty s Ruskem a v podstatě by měly být odškodněny Evropskou komisí právě za utrpěné ztráty. Ale produkce, která existovala, tak ta by měla mít možnost se dostat na jiné trhy. Například <clears throat> v Rumunsku bylo možné kupovat kilo síra za 4 eura, teď za 1 euro, takže ani producenti, zemědělci, ani zpracovatelský průmysl nemůže konkurovat těmto dumpingovým cenám, které se k nám takto dostaly. To je jev, který existuje, je to reálná věc v Rumunsku, kdy <clears throat> zemědělci musí prodávat zvířata a E, svá hospodářství. To je krize, ta se netýká pouze mléka, ale i jiných komodit. Proto je třeba hledat alternativní trhy. A je třeba i urychlit vyjednávání se Spojenými státy. Proto i když někteří kolegové mají k tomu výhrady, pokud budeme <clears throat> věnovat pozornost kritérium původu, bezpečnosti potravin, tak eh, přece nakonec si spotřebitel sám vybere, co chce jíst. Komise by měla tedy nalézt mechanismy, abychom pomohli hned teď našim zemědělcům. Je paní posluka Něte. No, paní poslankyně Kalněnce. Thank you. Um, uh, dear... Děkuji Uh, milý James, já chci, uh, chci pogratulovat uh, k vaší rezoluci o perspektivách mléčného sektoru. Uh, opět jsme svědky toho, že to farmáři jsou velice zranitelní vůči změnám cen. Situace v Pobaltí je kritická z důvodu ruského embarga. Právě jsem slyšela, že e, ta cena je 28 centů. Víte, jaká je cena v Lotyšsku za litr mléka? 22 centů. Což je nejnižší v Evropské unii. I když e, komise přijala kroky na řešení krize, e, opatřením jako je veřejná intervence, Ehm, a podobně. To nejsou hodné nástroje na řešení drastických změn na trzích. Musíme zajistit, abychom měli responsivní, reálné a více cílené ustanovení bezpečnostní sítě, aby ta opatření byla adekvátní, ceny aby odpovídaly nákladům. Observatoř trhu se hraje důležitou roli ehm, pro zajištění aktuálních informací všem aktérům. Je to nástroj, který komise a členské státy mají dále rozvíjet, bude hrát důležitou roli v analýze dat. Jak víte, já jsem členkou AFET a profesionální diplomat. Znovu chci potvrdit, že je velmi důležité, abychom nezáviseli na jednom trhu. Evropská komise musí udělat všechno pro to, aby trhy byly diverzifikovány. Děkuji. Agnew, bardzo proszę. Dziękuję. a nyní pan poslanec Agnew. Support for dairy farm. Um, ve zprávě se hovoří o podpoře farmářů v nevýhodněných oblastech. To je možná eh, dobrý nápad pro mm, producenty hovězího, ale pro producenty mléka, kde musí eh, nákladní auta jezdit třikrát, čtyřikrát týdně pro mm, malé množství mléka, kde tráva moc neroste, je tam spousta omezení, tak to asi není odpověď pro mlékárenský průmysl. Hovoří se tady o mm, mm, cenách do budoucna, to znamená, že se toho týkal i budoucích burz. To jsou ty futures smlouvy. Tak je to obvykle před osu, na 18 měsíců a je to cena eh, stanovena spekulanty. Pokud EU chce Eh, zasahovat pomocí MIFID, takzvané MIFID, do eh, obchodování s futures, tak eh, s tím na tom není nic špatného, to nám pomáhá. Jakmile se intervenční cena přiblíží tomu mm, rovnému, produ, rovnému bodu, tak to prostě jenom věci posunuje dál, ale řešení to není. Odkládá to věci v mé zemi, Eh, je, jsou pravomoci eh, změněné, které eh, usilují o spravedlnost v celém řetězci. My jsme tady měli slyšení, já jsem přivedl farmáře ze severu Anglie, ten hovořil o kontraktu s velkým výrobcem čokolády. Dovolil se zmínit název tohoto výrobce čokolády i na tom slyšení a socialistický poslanec ho přerušil. To jsem ještě nevi, nikdy neviděl, že ho hrubě přerušil. On chtěl, vyprávěl zajímavý příběh o e, tom, jakou má e, jaksi konexe na dlouhodobého kupujícího a jenom, že protože zmínil jeho název, tak to byl prostě konec světa. Děkuji. Děkuji paní posel Doc. Děkuji paní poslankyně Doc. Thank you, uh, Mr. President. Um, Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice pečlivě poslouchala komisaře uh, dnes dopoledne. Trochu mě mm, překvapil jeho uh, názor na mm, trhy no, mléka. Je, tvrdí, že není krize v tomto sektoru, ale já chci říci, nebo vám vysvětlit, jaká je realita v mém obvodu v severním Irsku, to je realita, mm, kterou můj kolega, kterou napsal tu zprávu, dobře zná. Zemědělci dostávají cenu pod náklady na produkci a jsou svědky klesajících cen během minulého roku. E, globální aukce klesla o 8%. Já si nemyslím, že ještě chápeme dopad e, zrušení těch kvót. V Dubnu e, budou e, tedy brmáři čelit zrušením kvót a mm, ukáže se, zda tedy dojde k navýšení produkce. V Severním Irsku také máme výzvy silné měny na evropském a světovém trhu. Tento týden největší zpracovatel síru vyjádřil velké znepokojení z tohoto důvodu. Já nemám pochybnosti o tom, že komisař má právo, pravdu, že jsou dlouhodobé perspektivy pro mlékárenský sektor, ale musíme se zaměřit na krátkodobou volatilitu, která nastane po zrušení kvot a potřebujeme opatření na pomoc Eh, průmysl, aby se přizpůsobil. Větší zaměření na trh je nutné, ale neznamená to, že zemědělci musí čelit těm trhům sami. Když máme nějaká opatření v našem maličku, tak reálnější intervenční ceny jsou nutné. My musíme řešit skutečný problém a to je férovost v dodavatelském řetězci síla velkých supermarketů. My potřebujeme transparentnost a spravedlnost a také chci poděkovat komisi za zaměřením, za snahu získat nové trhy, to je imperativ a mm, měli bychom to eh, rozšiřovat. Děkuji panu kolegovi Nikosnovi za zprávu. Děkuji, paní posel. Děkuji, paní poslankyně Pětina. Děkuji, děkuji za tuto zprávu panu zpravodaji a přeji si, aby na úrovni EU, pokud jde o produkci mléka, abychom měli solidní rámec. Podle mě toto je sektor, eh, který nejvíce trpí v zemědělství. Za Chorvatsko musím říci, že <clears throat> zemědělci se ocitli ve vážné situaci, protože nemohou třeba vystoupit z těch smluvních vztahů, nemohou ovlivňovat ceny, smluvní ceny a nemohou znášet své požadavky. Vůbec jejich pozice je slabá. To není pozitivní. Slyšela jsem od kolegů, že mm, v tomto problému podobné problémy mají i v jiných zemích. A z tohoto důvodu si myslím, že je třeba určit eh, minimální cenu za výkup mléka. Já jsem slyšela 22 eh, eh, centů v Lotyšsku, mm, v Evropě 20 nebo 28 průměr. Taková ta, taková to cena nemůže garantovat to, že ti producenti potom budou schopni třeba splácet své úvěry. Je třeba mm, mít musí mít tedy prostředky pro splácení úvěru a zemědělci nemají dostatečné příjmy pro tyto účely. Proto je třeba vzít do úvahy eh, otázku smluvních vztahů. A ve zprávě komise se píše, že minimální délka smlouvy je 6 měsíců. To není pravda. Eh, nebo mm, zemědělci mi řekli, že ty subjekty, které vykupují mléko, mohou ukončit tu smlouvu v jakémkoliv okamžiku, což není pro zemědělce pozitivní vůbec. Třeba mm, producent, tedy zemědělec má problém změnit eh, partnera, se kterým obchoduje. Kvalita mléka <clears throat> mm, ta není kontrolována všude stejně. Proto si myslím, že bychom měli sladit eh, praxe a e, měli bychom se vyhnout takovým tím různým praktikám na trhu, které nejsou v pořádku. Eh, Merci. Um, eh, I'd like to eh, welcome... Já chci přivítat zprávu svého horského kolegy a šampiona Six Nations. My se musíme pokoušet kontrolovat věci, které můžeme kontrolovat a ne ty, které nemůžeme. A já vím, že v Irské republice čelíme výzvám cenom, ceny, která způsobuje velké problémy, ale jsou oblasti, na které se nezaměřujeme, což jsou naše eh, vstupy, ehm, například voda. Některé se, eh, někteří farmáři platí za vodu velice draze. Eh, eh, dále máme mm, anaerobik, eh, anaerobikní digestoře, které často se způsobuje ekologické problémy, protože se to syrové dává na pole. Takže můžeme snížit jak se stranu vstupů na, u farmářů. A tady můžeme něco dělat. Já chci pogratulovat panu Brenenovi Eh, za tu myšlenku fair trade. Já vždy, když jdu do obchodu, chci, eh, já bych zaplatil férovou cenu a mnoho dalších lidí také, pokud by věděli, že je eh, v, tam férová marže v určité supermarketu, tak by chodili tam. Intervenční cena 30 plus, na 30 centů Eh, má, eh, by sníží, sníží produkci, když cena klesne na tuto úroveň. Děkuji. Pan poslanec Des. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, kolegu Nikolsonovi za tu zprávu. Myslím, že udělal maximum. Samozřejmě, že žádná zpráva Eh, nemůže vyřešit úplně všechno. Já jsem se schválně eh, přihlásil až eh, později, abych si nejdříve vyslechl, co smýšlí jiní. My tady máme ještě kvóty a musím říct, že kvóty ty problémy, které jsme měli, nikdy nevyřešili. Mlečné kvóty, ty mě už provázejí 25 let a Eh, musím říct, že to prostě bylo těžké. Eh, tady eh, to způsobilo i více škod, když jsme měli tady nadprodukci a v podstatě bylo to ještě horší, než kdybychom měli jednoduše prostě nižší cenu. Taky kvóty nezabránili eh, strukturálním změnám, eh, protože eh, nám z nějakých 370 tisíc se podniků, které vyrábějí mléko, je dneska nějakých 90 tisíc. Čili tady musím říct, že to nebylo dobré, protože eh, mnozí eh, nakupovali kvóty od těch, kteří eh, vystoupili ze systému a to taky stálo miliardy. Čili tak to prostě je, ale když slyším lidi z horských oblastí, tak prostě Eh, ani ta 60-centová cena eh, nestačí na pokrytí nákladů. Tam eh, je, bude třeba něco jiného. To prostě, tam jsou vysoké Eh, vysoké eh, ceny, které jsou dány tím, nebo vysoké náklady, které jsou dány eh, tím, že je podnik umístěn v určité oblasti. Čili, jak říkám, tyto kvóty prostě to dosud nevyřešili a bez kvót nám nemůže být hůř. Paní poslankyně Martinez? Děkuji, pane předsedo. Jime, děkuji za zprávu. Eh, ta zpráva obsahuje všechno, co by měla obsahovat. Eh, různé členské státy mají různé problémy, některé jsou způsobené geopolitickou situací. Na, to jsou, eh, a farmáři by neměli nést náklady. My máme tendenci trošku k introverzi. Stavce 18 a 19 jsou důležité. Týká potenciálu export mimo Evropskou unii nemůžeme sami zvládnout rostoucí produkci, takže to je platné, stejně jako odstavec 27. Další věci k dodavatelskému řetězci mm, potravinářství, to také budeme řešit ve zprávě, kterou píšu. Pan Flanagan eh, zmínil jednu věc a to mě trošičku se obávám, že by se to dalo špatně interpretovat, co jste řekl irských eh, farmářích. Sorry, jedná se o hnojivo. A mělo by to fungovat jako hnojivo, když se to správně používá, takže byste měl vzít zpátky eh, hovořil o tom znečištění, se to eh, eh, roz, prostře na to pole. Can, can I through the chair? Když se tedy ta eh, chlevská mrva rozprostře na pole, tak mm, eh, plní svůj účel. Eh, toto by mohlo tedy vyvolat nedorozumění. Děkuji, paní posel. Děkuji. Děkuji vám, paní poslankyně. A je, prosím, další příspěvek. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, Jimovi Nikolsonovi, to je vlastně poprvé, kdy máme po druhé, pardon, on dělá po druhé zprávu na toto téma a snažil se vyslechnout názory všech, ale bohužel pořád ještě málo řešení. Chci připomenout, že parlament předložil návrhy a rada se postavila proti Eh, pravidelně jsme vedli diskuze s komisí na toto téma mléka a já myslím, že také, pane předsedo, bychom měli vést diskuzi s radou. Je třeba připomenout, že intervenční cena je stanovená pouze radou a je to rada, která <clears throat> stanovila v některých regionech 20 centů za litr a parlament s tím nesouhlasil. My jsme hlasovali proti tomuto, drtivou většinou jsme byli proti, ale připomínám, že rada nám vyhrožovala Evropským soudním dvorem mm, kvůli výkladu 43.3. A potom v Evropském parlamentu máme možnost na studie, máme možnost zadávat studie. A takže bychom měli možná zadat práci některým univerzitám, aby hledali nástroje, tržní nástroje a to především mm, e, pro ty dlouhodobé různé aktivity. Já jsem mm, e, e, skeptický že, k tomu, že bychom mohli mít nějaké nástroje k takovéto komoditě, která podléhá zkáze, ale měli bychom reagovat více. S úspěchem jsme kvitovali, že na poslední schůzi komise Eh, již hovoří o kratších lhůtách, ano, ale vzhledem k situaci u nás doma, tak komise ještě má pořád sklus, dvouměsíční sklus a to nelze přece, protože je tento stabilní, je to trh globalizovaný a pro ten trh musíme mít nástroje v reálném čase a proto komise musí být efektivní a členské státy musí komisi tedy poskytovat dobrovolně údaje v reálném čase. Tak eh, má pan rację, panie poště, tylko pan dokładnie. Máte samozřejmě pravdu, protože vy přesně víte, jaké jsou rozpory eh, v radě mezi ministry, mezi jednotlivými zeměmi. Tam nepanuje zdaleka taková jednota, jako zde mezi námi. No, však to víte. Paní Aguilera. Děkuji, pane předsedo. Já chci také poděkovat eh, panu Nicholsonovi za zprávu <clears throat> a dovolte, abych přispěla k diskuzi o situaci v tomto sektoru. Eh, podle mého soudu jedna ze slabostí slabin mléčného balíčku je právě ten dobrovolný charakter. <clears throat> Myslím si, že bychom měli ho aplikovat všude v celé EU to dobrovolnost znamená, že v každé situaci ta situace bude odlišná a ten balíček, mléčný balíček eh, nebude mít velký, velké výsledky a dopady na evropské úrovni, takže to je velká slabina. Asi jinak to nebylo průchozí, ale je to velká slabina v tomto opatření. Také chci říci, že bychom měli do, zprávy doplnit také určité návrhy, které se týkají významu družstev do sektoru, protože to představuje 60 produkce mléka v EU a má to velký dopad, tak já bych ráda, abychom toto tady také reflektovali a abychom také prohloubili i otázku observatoře. Tak, aby E, i schromažďovala mm, další údaje, jako třeba obchodní marže a podobně, nejenom ceny. Já myslím, že ta observatoř by mohla být ještě užitečnější, pokud bude schromažďovat i jiné údaje, než to, co schromažďuje teď. Také třeba i zlepšit tu takzvanou záchranou síť. Já chápu, že to je problematické, o tom již hovořil pan Danten, a také <clears throat> je třeba i zvýšit intervenční ceny jako to je i v jiných sektorech. Bude to těžké, ale nesmíme minout tuto příležitost. Také si myslím, že je nutné i mm, konkrétněji e, i apelovat na bod 26, tedy ty nekalé praktiky. Náš výbor a parlament chce, aby komise konečně to vzala vážně a nejenom tedy, aby vydávala nějaká sdělení k tomu. Děkuji. Dziękuję. pan poseł De Castro, Panie Przewodniczący. Dziękuję Panu De Castro. Sí, solo brevemente, grazie, presidente. Stručně děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl především poděkovat Nikolsonovi za tuto práci, poněvadž je to vlastně po druhé, kdy on se zabývá tématem mléka a tím takzvaným mléčným balíčkem, eh, který zatím nevedl k velkým výsledkům, ale určitě jsou zde určité nástroje, které se ukázaly jako velice efektivní třeba ve výrobě síru. A zde tedy jsme v situaci, kdy bychom měli určitě i se zamyslet nad zlepšením té observatoře, jak řekli kolegové. Ale tady je třeba se zamyslet nad nějakými nástroji, které by posílily i tu bezpečnostní nebo záchranou síť. Já tady teď nemám konkrétní nápady, ale nestabilita cen, ta vede k nutnosti eh, nějak řídit tu nabídku. To znamená mít nějaký mechanismus, aby členské státy mohly v krizi řídit nabídku. Tady je problém. A já doufám, že v příštích dnech eh, vyprodukujeme konkrétní hypotézu spolu s Jimem, abychom ještě obohatili arzenál nástrojů v oblasti mléka. Děkuji. Děkuji, v ten sposób, že jsme vyčerpali. Tím jsme dospěli ke konci seznamu řečníků, ale ještě eh, paní poslankyně Hobuš a pan eh, Falagen. Takže ještě po druhé a máte na to vždy jednu minutu. Danke, ich mich noch Děkuji. Já chci ještě eh, říci um, tomu, co řekl kolega, že jste byl pro kvóty, teď jste proti v obou případech e, to byla chyba, já jsem nikdy nebyla pro, ale e, od začátku jsem to zažila jako zemědělec a mm, viděla jsem také, co bylo dosaženo těmito, kvota, těmito kvoty. Ty, ty kvoty Eh, loužily k tomu, aby dvě třetiny podniků opustili produkci a teď nemůžeme eh, říci, že necháme všechno padnout. A vystoupíme z toho, do, budeme, přejdeme k liberalizaci a zase přijdeme o podniky, hospodářství, Zase bude strukturální změna. My se musíme poučit z toho, co eh, mm, proběhlo špatně. Ono v podstatě bylo plánováno zmrazit ty struktury teď musíme vytvářet nástroje, kde, které by chránili farmáře, zajistili stabilitu s určitým eh, my pohyby je možné se vyrovnat, ale eh, ty, mm, ale ty ceny musí nakonec pokrýt náklady a to eh, mu nebylo v minulosti a potřebujeme instrumenty, které by to zajistily do budoucna. Pan poslanec Fláte na jednu minutu. Já, eh, takže já vím asi, jak se chcete vyjádřit, pan ještě pan Albert. Eh, já si myslím, že je nešťastné, že paní McGuinness eh, interpretovala špatně to, co jsem řekl, záměrně. Já eh, eh, vím, že eh, odpad tedy z chovu zvířat lze používat jako hnojivo, ale v té oblasti je anaerobní digestoř, kde tam se tato hnůj dává a pak se z toho produkují různé produkty jako olej, nebo, mm, což také pomáhá farmářům ceny ropy roz, eh, jednou začnou růst a pokud chcete, aby zemědělci přežili, zapomeňte na politiku, poraďte jim, pro, eh, používajte anaerobní digestoře pro ten odpad eh, a omezte riziko znečištění, to riziko. Ano. Jsem, ano, čili tam ceny se mohou pohybovat nahoru i dolů, že? a přesto je dostatečný zisk. Pan poslanec Des. Pane předsedo, to je zajímavé, když takto diskutujeme. E, je, mm, měli jsme milion tunů e, mlečného prášku, e, hory másla a podobně. Měli jsme ochranu e, ve formě cel, teď už nemáme. A mm, měli jsme e, garantovaná cena, mohla fungovat, pokud byla jenom vnější ochrana, to už nefunguje. To není politicky proseditelné, proto e, jsem změnil názor, protože se změnily podmínky a já nevidím v tom problém. Kromě toho tak volta nemůže vyrovnat eh, řízení kvality mlékáren. Já jsem předsedou eh, společenství mlékáren a platíme 22 mm, centů za biomilk 40 eh, málo členů si stěžuje. Nemáme 26 nebo 27 centů, ale nemohu garantovat, že producenti dostanou férovou cenu. To se musí zasloužit sami. Máme stát nemůže všechno upravovat, jinak se vrátíme k komunismu a to také komunismu a to také nefungovalo. Pan posel Jar, pan posel Jar. Pan poslanec Jar. Komunismus war fast to richtige Stichwort. Eh, komunismus to je tedy slovo socialismu. Tehdy jsme měli cenu 90 eh, centů za litr mléka přepočtu. Ale já jsem chtěla říct něco jiného. Já nemusím měnit své stanovisko, my jsme eh, se stali členy Evropské unie, ehm, nemáme referenční množství, nechceme kvóty. Můj region Ehm, nechce kvóty, jakkoliv se to rozdělí, spravedlivé to není nikdy. Spravedlnost. Ehm, když se zamyslíme nad tímto mlékárenství, tak stačí se podívat na mapu, na množství mléka a vidíte, kolik lze produkovat litrů na hektar. Ehm, pokud chceme to, aby to bylo spravedlivé, aby každý měl právo produkovat stejné množství mléka, tak někteří třetina by se musela vzdát, protože některé regiony mohou produkovat méně a ti říkají, proč my ne, když oni ano. Takže bez ohledu, jak to uděláme, vytvoříme vždy nové nespravedlnosti. Musíme najít cestu Eh, přimět ty zemědělce, aby si to množství řídili sami. Budeme muset pomoci, pokud se o, bude i ta cena ohrožovat jejich existenci, tak aby se to nestalo. Eh, otevřeně třeba říci, že mléčné kvóty jsou mrtvé a musíme se s tím vyrovnat. Tak eh, co se e, týče e, změny názoru, já vždycky říkám e, svým voličům, že jsem hrdý na to, že jsem že jsem v výboru pro zemědělství, protože bez ohledu na politické přesvědčení a tak dále, všichni tady kopeme za zemědělství. je zde početně zastoupena komise v čele s panem ředitelem Komte, takže nastává čas, pane řediteli. Ale samozřejmě eh, a možná ještě dáme také eh, na chvilku eh, slovo panu Niklasnovi, aby se mohl poděkovat. Děkuji. Jsem slíbil, že budu stručný. Jenom na začátku bych chtěl říci, že komise vítá zprávu pana Nikolsana, je vyvážená, souhlasíme víceméně s jeho analýzou situace na trhu mléka a podporujeme většinu jeho doporučeních, ne všechna, ale většinu. Samozřejmě on má pravdu, když říká, že 31 let kvót eh, eh, které zmizí příští týden, že to je téměř jako revoluce na trhu. Ano, velká změna pro e, producenty. Co se nám líbí na zprávě, je, že se dívá do budoucna a ne zpět. Ne, nehodnotí, zali e, eh, kvóty byly dobré nebo špatné, ale prostě rozhodnutí zde je, je stáhnout, takže cesta zpět není. E, a když hovoříme s producenty ve většině států, tak eh, ti se dívají do budoucna také a chtějí eh, profitovat eh, z, mm, z svobodného prostředí na trhu. To neznamená, že všechny problémy budou tímto překonány. Já souhlasím s názory pana Nikolsna i s řadou názorů ostatních. Já Mm, jsem s panem komisařem Hoganem byl v radě minulý týden, kde jsme hovořili o mm, mléku a slyšeli jsme spoustu obav, co se stane. A i e, komise není hluchá k těmto obavám. Hle, máme před sebou dvě hlavní velké výzvy. Za prvé, nestálost cen na trhu. Ty ceny mají velké výkyvy nahoru a dolů. Nikdo neví, o kolik to je novinka pro producenty, takže my musíme pomáhat producentům se s tím vyrovnat. Druhá výzva je, že více a více budeme spolehat na, eh, eh, na odbytištích mimo EU. Již dnes 10-11 produkce se musí vyvážet, aby ten trh tady zůstal stabilní. A samozřejmě to je také riziko riziková věc. Víme, jak a co se stalo s Ruskem. A e, zvýšit produkci, ano, ale je třeba tu produkci prodat. S tím, že poptávka v EU je stabilní, takže jiná možnost než vyvážet není. A tento signál hmm, se musí dostat. Producentům nemá smysl rozšiřovat produkci, pokud nebude zde přiměřená e, jistota, že se ta produkce prodá. Co my v Evropské unii s tím můžeme udělat? Za prvé, ten mléčný balíček samozřejmě, ten měl právě řešit tyto problémy. A stejně jako zpravodaj, i my jsme zklamáni eh, tím výsledkem to posud. A možná to bylo také kvůli tomu, že zatím tam nebyly problémy, protože do ledna, února minulého roku ceny byly relativně vysoké. A teď, ale bychom měli eh, motivovat producenty, aby se spojili, aby měli silnější vyjednávací moc v celém tom řetězci. Ten dodavatelský řetězec, to je něco, co leží na srdci komisi. Je zásadní, aby postoj pozice producentů v tom řetězci se posílil, a samozřejmě v souladu s cíly SZP a e, pravidly hospodářské soutěže. Tržní intervence se redukují, to je jasné, takže je třeba e, teď e, se podívat na pravidla. Tady je není třeba změnit. A potom ta observatoř, to je další nástroj snažíme se to zlepšit. V dobu, velice brzy přijmeme novou, nový soubor ukazatelů, které budou srozumitelnější, tak aby i producenti viděli, jaký je vývoj. A údaje, schromažďování sběr údajů v systému EU bude v rukách členských států a já jsem rád, že pan Nicholson na ně apeluje, aby urychlili předávání údajů ale například nyní můžeme říci podle těch údajů, že ceny v Chorvatsku jsou 34 a v Lotyšsku pouze 22 centů, takže máme teď aktuální pohled na situaci na trhu. A potom ta záchranná síť, samozřejmě tedy komise může přijímat eh, výjimečná opatření, což jsme udělali v případě ruské krize, jak jsme tady několikrát slyšeli přímé platby a e, dobrovolná podpora je také k dispozici. K dobrovolná, tedy ta napojená podpora, propojená ten tzv. coupling. E, minulém roce jsme dostali notifikace od 18 států, které právě část e, těch svých prostředků, od těch svých obálek vynaložili na sektor mléka. V podstatě asi celkem to bylo 20%, které měly k dispozici na tu propojenou podporu především v těch oblastech, kde to je nejvíce potřebné, v horských oblastech, v těch periferních oblastech. Nástroje rozvoje venkova také se používat, je to na členských státech, aby je čerpali a my na ně apelujeme, aby je používali například pro zemědělce eh, v horských oblastech, v periferních oblastech nebo tam, kde jsou obtížné, jiné obtížné geografické či přírodní podmínky. A teď závěrem kvalita. Eh, označování původu a eh, tedy to je důležité. Třeba eh, naše síry jsou velice žádané všude na světě, takže to je třeba také, s tím je třeba pracovat. Dnes k dnešnímu datu 288 8 sírů má tuto ochranu a 18 všech potravin, které se registrují, právě je z z tohoto sektoru, z mm, mléčné výroby. Takže teď je historická chvíle, to je bez pochyby. Nové výzvy, nové možnosti také. Ale neznamená to konec e, e, angažovanosti Evropské unii. Já bych nechtěl tady opustit vás eh, s představou, že jako komise my jsme opustili e, tento sektor. Ne, pořád budeme angažováni v tomto sektoru na základě všech těch věcí, které jsem zde vyjmenoval. Děkuji. Bardzo dziękuję. To teraz... Děkuji vám. No, neměl bych si brát slovo, ale máme chvíli čas. Eh, já jsem velice eh, zvědavý, eh, tedy jak bude to s tím, co říkali pánové Dorfman a Des. A to je produkce mléka v obtížných podmínkách, třeba v horských oblastech a tak dále. Je to výroba v malém měřítku, je to málo efektivní, plus doplňkové náklady. Čili jde o to, abychom tam udrželi výrobu a život. Takže toto je třeba podporovat. Eh, dále, dámy a pánové, tady byla řeč o tom, že eh, eh, komisař tedy nevidí tu krizi, ale my se setkáváme tedy se našimi voliči, s producenty, zatímco pan komisař na to pohlíží globálně. Teď mají potíže pobaltské země, Finsko a podobně. Čili ta krize eh, se eh, jednak eh, není rovnoměrná a trošku se přemysťuje v čase. A třetí bod, nebát se slova intervence. To pojmu se velmi bojíme a nejlépe, mm, kdyby se dalo udržet kvóty, ale aby se nejmenovaly kvótami, prostě aby se jenom přejmenovaly a prostě ta produkce mléka, to je mimo řádně citlivá záležitost, to je biologie, živá zvířata, živé rostliny. No ale ještě, ještě dám tady eh, slovo na závěr panu poslanci. <clears throat> Well, thank you very much indeed, Chairman. And first of all, it certainly be me. Děkuji, pane předsedo. Bylo by nezbořila, abych všem nepoděkoval, všem, už je to dlouho, co jsme vedli poslední diskusi o mlékárenství a já chci všem poděkovat všem, co do ní přispěli. E, my jsme všichni tady proto, abychom pomohli e, farmářům a to je ta výzva. E, všichni, kdo si myslí, že můj původní text se týkal, byl, byl asi o třetinu delší, než co jsem produkoval, ale můžete je, vyprodukovat jenom určité množství textu. Je mnohem snažší tam věci přidávat, než je mm, odebírat. Chci všem poděkovat, byla to velice dobrá debata a já doufám, že komise nevzdává Um, mlékárenský průmysl, protože mm, jinak by byla výzva pro ně spolupracovat s námi um, na mm, tváření budoucnosti mlékárenského průmyslu. Um, volatilita, o tom tady uh, předřečníci mluvili, ale všechny sektory zemědělství, průmyslu, hovězí, vepřové, skopové, čelí volatilitě desetiletí, ale mlékárenský průmysl je teprve v posledních době. Takže musíme jim pomoci si uvědomit, jak té volatilitě čelit. Jeden eh, ze způsobů, jak to můžeme udělat, a jsem ráda, že eh, všichni eh, se mm, toho zhostili mm, tématu EMO, protože aby devět zemí neposkytlo statistiky, to skutečně by se rada měla stydět. Eh, musíme eh, se podívat na to, jak, pokud to ty státy neposkytnou, jak je penalizovat. Jak to zlepšit? Jak, to, eh, jak zajistit, aby to bylo pozitivnější? Pan Redman E, je odborník. Není e, pochybnost pochybnosti o tom, že méně e, konkurenceschopné oblasti, vzdálené regiony mají problémy. Já je znám, já jsem tam byl. Jsem připraven říci, s těmito kvótami hrozí, že tyto oblasti nebudou schopny přežít s produkce mléka. O tom není pochyb. Pokud národní vlády a Evropa použít pilíř dvě co je k dispozici, protože já nechci, aby skončili, ale my musí, nejsme nutně schopni tady najít řešení, ale musíme říci, že otázka je, zda chceme, aby se to stalo. To je širší otázka, než e, to, co my Mm, tady řešíme. A doufám, že se tím budeme zabývat, budeme podávat eh, pozměňovací návrhy a tak dále. Hodně bylo řečeno o malou obchodu, těch gigantech. Já bych si přála, aby v mé zprávě byl odstavec. Na to já jsem to vyňal, vyškrtl, protože, dámy a pánové, já e, jsem, protože kolegyně, která bude dělat eh, zprávu na toto téma, to je jiná práce. Zaměřme se na mléko a paní Mekina se bude zabývat obchodníky. My nemůžeme vyřešit problém zemědělství, pokud nevyřešíme problém e, obchodníků a spotřebitelů. E, když já jdu do svého lokálního supermarketu a dva litry mléka si koupím za dvě libry, tak je tady problém. když si vezmete to množství práce, než se to vyprodukuje, tak to prostě není možné. E, ta supermarket to používá, aby přitlákal zákazníky, aby jim pak prodali ovoce, zeleninu. Mohu říct si panu Flanaganovi, mluví o anaerobním digestoři, mluvil o tom dvakrát. Já bych mu řekl, já vám v severní Irsku nějaké dám, při, pojďte se mnou. Farmáři si stěžují na to, že e, tam dají všechnu trávu a ne, neprodukuje to dostatek. Takže tam je, to je skutečně, eh, je potřeba rovnováha. Kvóty nebyly politika. V roce 84 jsem byl členem dolní sněmovny. V severním Irsku, tím předstupem do Evropy, no byli jsme v Evropě v roce 84, už si pletu, ale tehdy v severním Irsku jsme měli asi necelých 8 tisíc producentů mléka. Kolik máme teď? Tři tisíce možná. Takže mléčné kvóty nechránily producenty, kteří skončili produkcí. To je otázka, jak budeme chránit farmáře a zajistíme, aby přežili do budoucna. Já eh, řeknu komise, že budu stěžovat, spolupracovat se stínovými zpravodaji, budu tvrdě pracovat na kompromisech a Eh, doufám, že to všichni budou eh, akceptovat a že chci, aby tento výbor produkoval pozitivní náměty pro komisi, nikoli takové, které zní dobře nebo špatně, ale nápady, které lze použít jako základ pro mm, rozvoj mlékárenského sektoru, spíše než prostě eh, jenom mm, nereálné věci prezentovat. Pane předsedo, vy jste, pro mě byl, vy jste ke mně byl velice štědrý dnes, byla to dobrá diskuse, e, těším se na pozměňovací návrhy, jistě jich dostanu spoustu a jsem připraven s každým spolupracovat a najít cestu. Děkuji vám. Lajsa, ještě raz děkujeme. Takže ještě jednou děkujeme, blahopřejeme e, pozměňovací návrhy do 30. března 12 hodin. Eh, předchozí předseda tohoto výboru, pan poslanec Dol, by jistě řekl, že pan Nikolson by si zasloužil velké šampaňské, eh, tak eh, berte to jako námět. Měli jsme tři zasedání opravdu plné práce, Eh, končíme tento bod. Eh, poslední bod ještě schválení doporučení vydaný koordinátory na výboru AKRY. Koordinátoři mm, zasedali včera a tu informaci eh, jste dostali už včera ve 20 hodin takže určitě bude přijata. Já velice děkuji všem účastníkům a přeji příjemný večer a příjemné svátky, poněvadž před svátky už se nesejdeme. Děkuji vám a ještě jednou blahopřeji, pane poslanče. Děkujeme tlumačům.